Ladies and gentlemen, good morning, please. Dobrý den, dámy a pánové. Usaďte se nám, začínáme zasedání podvýboru pro bezpečnost a obranu a to obvyklým způsobem. Na, v úvodu vítám členy výboru i přítomné hosty a drobná připomínka, naše zasedání je webstreamováno a Tlumočení je prioritně přidělováno těm, kteří jsou zde plnými členy v tomto výboru a podle toho vypadá i jazykový režim. Nyní bychom mohli přijmout pořad jednání. Pokud k němu nejsou žádné připomínky, tak jej považuji za schválený. Děkuji vám. Máme nějaký zápis, který by bylo třeba schválit, nemáme. Co se eh, týče um, akcí, tak máme jedno sdělení. Příští týden čekáme, že bude um, přítomna paní Ursula von der Leyen a čekáme, že se s ní setkáme. Zorganizujeme to pravděpodobně na úterý 14 hodin, 14 až 15 přibližně. A svoláváme tuto schůzku společně s výborem AFET. A už bez zbytečných průtahů si dovolím přejít k samotnému k samotné podstatě našeho zasedání, což je vývoz zbraní, provádění společného postoje 2008 944. Spravodajkou je paní Bodil Valero. A dávám jí slovo. Máte slovo. Tak så mycket. Jag pratar svenska så ni får sätta... Děkuji. Já budu mluvit švédsky, takže vám dám trošku času, abyste si mohli všichni nasadit sluchátka. Takže jste všichni připraveni. Dobrá, takže na začátek bych vám všem poděkovala za to, že jste mi dali tuto důvěru. A tímto jsem se mohla tedy znovu zabývat touto zprávou. Děkuji také stínovým zpravodajům, kteří se mnou velmi dobře spolupracovali. Eh, potom jsem eh, se také účastnila schůze s eh, kolegy, ještě než jsme začali zpracovávat tuto zprávu, takže jsme vyslechli názory zástupců členských států, což pro nás bylo velmi důležité a znovu se setkám se členy KOAM, zůstáváme tedy v pravidelném kontaktu. Také spolupracuji s různými organizacemi, abych získala správná čísla, také se zástupci občanské společnosti, setkala jsem se se zástupci průmyslu a po všech těchto setkáních jsem tedy tedy mohla eh, zpracovat tento návrh zprávy. Po poslední, od poslední zprávy se toho mnoho neudálo, protože válka v Iráku a v Sýrii pokračuje, islámský stát není poražen, počet eh, teroristických útoků místo, co by se snižoval, se naopak bohužel zvyšuje v Evropě a je zde tlak, který je vyvíjený na, eh, novin, na novináře. Zem, mám na mysli země jako Rumunsko, Bulharsko, Chorsko, Chorvatsko, Spojené království, tyto země rozšířily licence pro vývoz zbraní do Saudské Arábie a poté co, poté, co tato země se zavázala k účasti ve válce k, v Jemenu a po, nicméně se prodávají zbraně a zařízení, která, na které nicméně bylo uvaleno embargo. Je, samozřejmě potřeba eh, respektovat kritéria společného stanoviska a uplatňovat tato jednotlivá kritéria velmi skriktně. To je zásadní. Chceme-li zajistit bezpečnost osob jak ve třetích zemích, tak v Evropě. Nemáme žádné záruky o tom, že eh, exportované zbraně se prostě nebudou použity jednou proti nám, ať už to bude v Evropě nebo ve třetích zemích. Zbraně se dnes prodávají ne- nezákonně, zatímco na začátku byly zákonné. To je hrozba pro Evropu Evropskou unii. Musíme tedy mít dlouhodobou vizi a možná by bylo dobré zavést princip opatrnosti, obezřetnosti je důležité zohledňovat demokratickou kontrolu, regionální stabilitu, dodržování lidských práv v těch zemích, se kterými se uzavírají dohody o prodeji. Také je důležité, aby ta kontrola v zemích určení se zlepšila je potřeba zajistit větší transparentnost, tak abychom měli snadněji přístup ke zprávám o dodržování kritérií společného postuje. Takže dnes jsem samozřejmě ochotná se účastnit další debaty s vámi. Očekávám také pozměňovací návrhy, které určitě předloží stínoví zpravodajové a ostatní kolegové a budu na těchto pozměňovacích návrzích s vámi spolupracovat, abychom dosáhli co možno nejširší většiny, tak aby nám to umožnilo, jak doufám, dosáhnout dobrého kompromisního řešení a sama také předložím některé pozměňovací návrhy kvůli tomu formátu, ve kterém jsem musela pracovat, protože ten první návrh je velmi krátký, kratší, než bych byla chtěla. Určitě budou ještě určité technické změny, které se budou muset provést v textu, tak aby ten text byl jasnější a explicitnější. Takže očekávám vaše připomínky. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Děkuji za tuto úvodní prezentaci a kolegům si dovolím připomenout, že na výboru SEDES už konal seminář se eh, skvělým představitelem CEPRA, který se rovněž eh, vyjadřoval k tomuto problému. Máme zde několik eh, zpravodajů a ještě jedno. Ještě drobňoučká poznámka. Možná v tlumočení zazněl Severní Korea, ale já jsem měla na mysli Syrii. Ne, měla jsem na mysli Syrii. Dobrá. Stínový zpravodaj za EPP, pan Tune Kalam, máte slovo. Děkuji vám. Chci poděkovat paní kolegyni za skvělou spolupráci, za transparentní přístup a za to, že ke všemu přistupovala otevřeně a byla ochotná se sjednotit nebo dospět ke kompromisu v určitých názorových eh, rozdílech a pokračujeme ve vyjednávání. Je pravda, že je třeba zvládat kontrolu vývozu zbraní důrazněji. Jsme svědky dramatického eh, růstu ozbrojených konfliktů i v přímém sousedství a ono to za sebou, popotahuje i dramatický růst zbraní. No a nyní se můžeme tázat, co bylo dříve, slepice nebo vejce. Každopádně je třeba vše kontrolovat. Sjednocená kritéria, vyhodnocování rizik a transparentnost, to jsou ta kritéria, v nichž se shodujeme že tam musí být přítomny. Avšak stanovisko EPP spočívá v tom, že bychom rádi posílili aspekt schopnost členských států k sebeobraně a i celé Evropské unie a význam evropského obraného průmyslu z tohoto pohledu. Jsme připraveni, že předložíme z tohoto pohledu řadu pozměcích návrhů. Rovněž by se tam měla objevit Evropská technologická základna pro um, obranou um, v obrané oblasti a přispění k obrané politice. Obecně jsme přízniví vůči uplatňování osmi kritérií, která už máme než abychom jejich seznam rozšiřovali či prodlužovali. Ale myslím si, že společnou prací se propracujeme eh, k překonání těch názorových rozdílů. Ony nejsou až tak nepřekonatelné, protože souhlasíme v oblasti jakéhokoliv rozšířování či zvyšování vývozu zbraní. Často se opravdu zbraně dostávají do těch nesprávných rukou a vedou k eskalaci různých ozbrojených konfliktů. Děkuji, říká předsedkyně a za SAD paní Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěla poblahopřát a poděkovat paní Valero, zpravodajce, za tento dokument. A my v tomto dokumentu jsme eh, našli některé ty myšlenky a ty záležitosti, o kterých jsme jich již diskutovali dříve. Již jsme o tom začali hovořit v roce 2015, když se zpracovávala ta předchozí zpráva například otázka seznam těch, seznamu těch subjektů a osob, které jsou tedy eh, odsouzené a které jsou podezřelé eh, z toho, že se účastní nezákonného obchodu se zbraněmi. Takže toto by byla určitá prevence rizika eh, díky tomuto seznamu, který by byl takto zpracován. Sdílím vaše obavy, když říkáte, že dochází k exponenciálnímu nárůstu obchodu se zbraněmi. Je tedy potřeba ještě více posílit dodržování a uplatňování těchto kritérií. A pokud je o nás, tak se domníváme, že by bylo potřeba eh, popřemýšlet ještě o posílení a prohloubení těchto kritérií. Zejména eh, co se týká eh, technologií, které jsou dnes používány v oblasti informatiky, internetu nezákonného a tak dále. Je zde prostě celá šada rizik, nové výzvy, které se před námi objevují a je potřeba, abychom v tomto pomohli členským státům a vládám, aby měli dostatečné zdroje k tomu, aby mohli účinnějším způsobem bojovat proti eh, těmto nezákonným eh, prodejům zbraní. Já ani nehovořím o tom, že bychom měli abychom tedy, aby nezískávali tito lidé náskok. Je důležité zaměřit se opravdu na tyto otázky exportu. A protože zavádíme konečně společnou evropskou eh, obranou politiku, tak mám dojem, že v tomto rámci by také členské státy měly spolupracovat a, to daleko více prohloubenějším způsobem. Takže ne, zlepšovat pouze ty řádové úspory, ty úspory z rozsahu, ale které souvisejí s obranou a bezpečnostní v Evropě, ale je potřeba také brát v úvahu ty exporty. Je potřeba, aby vlády jednaly daleko aktivněji, eh, více transparentně a musíme se vyhýbat tomu, aby chom jaksi používali dvojí metr. A konečně bych chtěla říci, že eh, nás velmi zajímá dopad Brexitu na tento typ legislativy. Také předložíme pozměňovací návrhy, protože, a ostatně zpravodajka se o tom zmínila, že jsou určité problémy související s exportem zbraní eh, ze Spojeného království do Saudské Arábie. A jsou zde určité otázky, ke které vyvstávají, protože eh, tyto licence a tady tyto exporty jsou zahaleny poměrně dosti mlhou. Takže je potřeba připravit se na to, abychom eh, v souvislosti s Brexitem a s tím procesem, aby se tato kritéria nesnížila, aby nedošlo k jejich revizi směrem dolů. A současná legislativa nesmí být snížena, oslabena eh, kvůli Brexitu. Jsou některé formulace a způsoby dnes, které umožňují některým třetím zemím tak, aby byly pokryty tímto společným postojem a mělo by to zůstat stejné. Dokonce si myslím, že tento společný postoj by měl být ještě posílen, protože jsou zde určitá podezření, zpravodajka se o tom zmínila, takže celé toto odvětví by mělo být ještě posíleno. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pan Javier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 mít efektivní sankce. Pokud dojde k porušení eh, těch, některého z toho osmi kritérií ve společné pozici, pokud nejsou plněny eh, zeměmi EU, tak musíme zopakovat tento požadavek, aby byly plněny, aby byly sankce. Evropa potřebuje obrané kapacity. Já samozřejmě plně s tím souhlasím. A také souhlasím s tím, že um, toto je zásadní. Ehm, běžné obchodování opašování pseudolegálními kanály ehm, za účelem exportu a biznesu Eh, znamenalo, že příslušné země museli poskytnout informace, které nyní poskytují tak pozdě, že to je stejné, jako kdyby je vůbec neposkytovali. To je třeba říci jasně. Za druhé, eh, je třeba říci, že státy, eh, které to poruší, budou mít pozastavené licence Není možné, aby to porušovali bez jakékoliv pokuty. Další rozhodující problém v EU je, jsou licence. Zbraně se vyrábí ve třetích zemích s pomocí evropských technologií. Víme, že ve třetích zemích se používá eh, evropská technologie na výrobu zbraní, které se pak eh, vyváží bez jakéhokoliv omezení. Mm, to jsou evropské společnosti bez jakékoliv etiky, které nemusí plnit žádná kritéria, když se to vyrábí mimo, přičemž evropské společnosti musí respektovat pravidla. Mm. Eh, některé státy, mm, některé firmy, mm, tyto, tyto firmy by měly podlehat stejným pravidlům jako v Evropě. A ještě něco, než se dostanu k závěru. Soukromé bezpečnostní firmy. Ty bohužel jsou v mnoha případech třeba. A to z důvodu eh, politiky eh, té, že vlastně obrana byla přesunuta jinam, mm, což je věc, která by se neměla relokalizovat. Z jiných důvodů to vypadá jinak, když, nebo lépe, když to mm, předáme soukromým společnostem než eh, ozbrojeným složkám. Je tragické, když zemře um, nebo je jaksi uh, problematičtější, když zemře voják, než zaměstnanec soukromé bezpečnostní firmy. Ehm, když ale nejsou respektována lidská práva, tak musí být příslušné sankce. Není možné, abychom ehm, nadále ignorovali naše principy. Musíme, je tady třeba řada věcí zlepšit. Teda. Thank you, miss. Děkuji, paní Lezing. Ja, vielen Dank. Ich kann da direkt... Děkuji, já bych se připojila mm, k tomu, co řekl kolega Nart. My eh, v podstatě se každý rok tady scházíme a mm, vlastně se shodneme prakticky stejnými slovy. Mm, Vzhledem k té znepokojivé situaci všichni jsme si mm, eh, všichni se shodneme, jako každý rok, na tom, že exporty do rizikových oblastí a použijeme tady eh, správné slovo, do válečných oblastí, že tyto exporty rostou. Takže tento problém je tady stále, vývoj je stále stejný. Otázka je, jaké závěry z toho vyvodit. Všichni se shodneme, že těch osm kritérií je dobrých a víme, že jsou stále porušovány. Takže co uděláme? Spravodajka mm, jmenovala mnohé věci ve své zprávě, které moje frakce i já velice sdílím a chceme, abychom měli všichni stejné požadavky abychom, eh, měli bychom se ještě jednou věnovat tomu bodu sankcí. A měli bychom, neměli bychom házet do jednoho hrnce nelegální vývozy zbraní, co je nelegální, zakázané, tak tam sankce jsou. Eh, samozřejmě je lepší, aby se zintenzivnilo trestní stíhání, ale tady jde jasně o udělené licence. Tyto licence udělují státy. Velká Británie právě eh, dala tolik licencí Saudské Arábii a pak máme tedy eh, různě definované eh, napětí. Samozřejmě tady napjatá situace, to jsou Mm, exporty, ekonomické otázky, zisky eh, i pro další eh, z průmyslové obory, je to důležité, to je samozřejmě pravda, ale musíme zvážit, co je důležitější. Ta druhá věc je samozřejmě to, že určité státy, kterým se udělují licence, tak mají také geostrategický význam. To znamená, že jde o to, že například přátelené země a zvláštní je, že i pro Německo je Saudská Arabie důležitým strategickým partnerem a pak je úplně jedno, že tyto státy eh, pak v jiných zemích zabíjejí těmito zbraněmi lidi. Tyto geostrategické úvahy je tam třeba také zohlednit. Eh, bod v této zprávě z našeho hlediska, eh, mm, který je příliš stručný, je to, jak zvyšovat tlak na členské státy. A tady máme i sankce, stejně jako v jiných eh, dohodách. A my v podstatě víme, že to je společné, že to společné stanovisko, společný postoj je závaz, závazný. Takže je absurdní, že v tomto parlamentu se nemůžeme shodnout na sankcích. Takže to ehm, by bylo třeba zlepšit v této zprávě. A máme tady i, podali jsme tedy i odpovídající ehm, pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji paní Ana Gomez. Děkuji. Já chci poděkovat paní Valero za velice významnou zprávu, kterou vypracovala. Mm, to velice dobrá analýza situace. Eh, a já jsem velice eh, tvrdě pracovala na této dobrovolné společné pozici a díky mm, nátlaku tohoto parlamentu mm, jsme během francouzského předsednictví v roce 2009 se to stalo společný postoj. My jsme tedy Ehm, viděli, že členské státy mají různou úroveň ehm, těch eh, závazků a implementace a mám pocit, že se to zhoršilo v posledních letech. A to je za touto výroční zprávou, posledními dvěma zprávami. Jeden z hlavních problémů, který jsme identifikovali, že jedna věc se zhoršila, nevyřešila, naopak se zhoršila, a to je to, že v několika členských zemích několik subjektů vydává exportní licence. Pokud by poskytovali data, eh, tedy některé poskytly data, jiné ne. A to se děje v různých členských zemích, včetně toho mého. Zjistila jsem, že export Eh, z ozbrojených složek, eh, šlo přes ministerstvo zahraničí, předkládalo se to eh, výroční zprávě, policie, tak tam se vyváželo řadě zemí, které by byly vyloučeny podle kritérií společné postoje. Je tam mnoho dalších nekonsistencí. V té zprávě, jak správně upozornila kolega Gině Valero. Toto je neakceptovatelné pro členské státy, když vědí, jakým hrozbám čelíme a jak některé hrozby jsou více než hrozby, jsou to skutečné útoky, ke kterým dochází v rámci Evropské unie na evropské občany v celém po celém světě, včetně teroristických útoků, tak je tady přímá vazba, přímé spojení na nedostatek eh, kontroly vývozu zbraní. Víme, jak pařížské útoky v roce mm, v listopadu byly mm, možné, protože je tak snadné se kupovat zbraně i tady v Bruselu. Za 500 euro si tady můžete koupit e, automatickou vojenskou pistoli, samopal. Je neakceptovatelné, e, že členské státy nerespektují tyto společné postoje. Musíme to jasně říci, musíme vyzvat komisi, aby jednala. To je společná pozice, společný postup, který je závazná. Komise musí jednat. Je to obzvláště vidět na těm exportu do Saudské Arabie. To je stát, který jasně neplní kritéria společného postoje. Účastní se nejenom válek v Jemenu, ale také skutečně podporuje terorismus. Nepleťme se. To není partner v boji proti terorismu nebo v boji za globální bezpečnost. A já sdílím uh, skutečně také ty obavy, které souvisí s přidruženou technologií. Ne, jako jsou třeba d, e, e, automatické drony, to skutečně už děsí experty na terorismus v EU a jinde. Také jsem velice znepokojena nedostatkem kontroly eh, exportu technologie, která má vojenské užití, duální užití a slouží k porušování lidských práv, což se stalo normou v mnoha zemích. Myslím, že tato zpráva je skutečně velmi důležitá a že parlament udělá hodně pro bezpečnost, pokud to vydá velice jasně, pokud to bude velice jasné a bude jmenovat státy, které to neplní tři hlavní vývozce zbraní, Francie, Německo, Británie, tak, jak je uvedeno v té zprávě, protože neposkytli úplné informace, což říká hodně. A to ani nemluvím o druhu exportu, jakého se, jakém eh, se podílí. Děkuji, pan Gáler. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl se zaměřit na odstavce 13 a 14 zde jde o požadavky na výměnu informací mezi členskými státy. Toto považuji za velice důležitý aspekt, protože ti, kteří rozhodují o těchto věcech v těch příslušných státech, zda tedy bude schválen požadavek na export nebo ta licence, tak samozřejmě budou vědět více, když budou mít nejen národní informace, ale také informace z jiných členských států, které budou moci zhodnotit a zahrnout do toho jejich rozhodování. Takže myslím si, že takovýto seznam, který je uveden v odstavci 13b, ten seznam subjektů a osob usvědčených z porušování právních předpisů, to považuji za užitečné, protože pokud tedy bude každý v tom členském státě vědět tedy, eh, zda se týká o takové osoby, tak to bude užitečné. Například, když před 20 lety se hodnotily eh, ty státy, které ještě nebyly tehdy v Evropské unii a v NATO, byly to vlastně třetí státy. A i vlastně i ty nejmenší exporty zbraní tehdy se musely řídit kritériemi. Když to bylo pro policii, tak ano, to bylo v pořádku, ale když to šlo nějakým jiným subjektům, tak tam bylo důležité hodnocení, ale já jsem tehdy, tehdy také nebylo to ten společný postoj, jsem neměl žádné informace z jiných členských států, které bych mohl takto ohodnotit, takže já si myslím, že ten konkrétní člo, subjekt, který rozhodoval, to na rozhodování na pracovní úrovni. Takže pro tyto eh, lidi, které, subjekty, které rozhodují, by bylo velice užitečné, kdyby měli tyto informace o těch zadavatelích, objednatelích, nejen tedy z vlastního státu, ale i z jiných členských států, o těch subjektech, které v terénu něco prodávají. A takže si myslím, že ta zmínka v odstavci 13 je velmi užitečná, alespoň to tak hodnotím. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji vám, pan Schaffhauser. Vážení kolegové, pro jednou nesouhlasím tedy se stanoviskem některých kolegů. Myslím si, že v této oblasti princip subsidiarity vede k tomu, že členské státy mají výhradní kompetenci. Samozřejmě souhlasím s těmi kritérii. Skutečně se domnívám, že potřebujeme mít koordinaci v této oblasti, ale nevidím, v čem by Evropa přinesla něco navíc. V jménem čeho? Evropa byla proti válce v Iráku. V té době jsem byl přítelem pana Peterinka a také a předseda výboru pro zahraniční eh, záležitosti byl náš bývalý předseda a parlament hlasoval pro tuto válku v Iráku. Předseda eh, výboru pro zahraniční věci potom za mnou přišel a řekl, že to je prostě banda oveček. Myslím také na situaci v Ukrajinu. Unie a parlament neprokázala velkou opatrnost ve všech těchto záležitostech, které vedly k válce. Takže je potřeba řešit válku už předem tedy, než potom budeme muset eh, čelit těm důsledkům, zejména tedy v oblasti exportu. Pokud jde o kontrolu exportu, i zbraní, tak bych chtěl připomenout, že ten postoj, stanovisko, který přijal parlament, zejména ohledně situace v Kosovu eh, a v důsledku toho také vlastně tam došlo k rozptýlení eh, toho odzbrojování a nedostatečné kontrole eh, vzhledem k situaci v jednotlivých těchto zemích, zejména v této zemi, teda v té části země v Kosovu. Samozřejmě, že také podporuji a zde souhlasím se Saudskou Arábií. A myslím si, že naše země by se neměli mílit o tom, co udělala, ale to nepatří do působnosti tohoto parlamentu, to patří do působnosti národních parlamentů. A ta kontrola, kterou je potřeba provádět, a samozřejmě také zde mohou být střety zájmu, které, na které je potřeba ukázat a které je potřeba odsoudit. Myslím si, že zde mohou být dokonce eh, zločiny velezrady v této oblasti. Takže abych se vrátil ještě k tomu této věci, tak posilme národní legislativu. Ano, určitě hm, zaveďme určitou společnou nomenklaturu, podpořme těch osm kritérií, to se mi zdá dobré a koordinujme se mezi sebou, ale nezavádějme nějaké režimy sankcí nebo režimy nějakých eh, poručníků v této oblasti, kde Evropská unie nemá kompetenci. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. No a ještě paní Valero, máte slovo ještě jedno. Tak jsem ještě jogě. Děkuji. Já jsem vyslechla všechny vaše připomínky, zaznamenala jsem je a myslím si, že by se nám mělo podařit dohodnout se na těch jednotlivých bodech, o kterých jste se zmiňovali. Já už jsem ostatně věděla předtím, než jsem sem přišla, jaké budou pozměňovací návrhy, o kterých budete hovořit, protože jsme už o tom debatovali dříve ale jsem samozřejmě připravená nadále s vámi diskutovat a doufám, že se nám podaří najít dobré řešení, alespoň to se nám podařilo minule u té předchozí zprávy. Pokud si dobře pamatuji, tak eh, v té době jsme také hovořili o sankcích, které by se měly stanovit pro ty, kteří nerespektují kritéria a doufám, že se nám podaří ještě také diskutovat o těchto otázkách. Očekávám tedy vaše pozměňovací návrhy. Ještě jednou vám děkuji za to, že eh, se vás tolik dnes vyjádřilo a za to, že jste reagovali na můj text. Děkuji. Thank you. I like... Děkuji vám. A ráda bych kolegům připomněla, že lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je zítra do 11 hodin dopoledne. Ne jako obvykle 12, nejbrž 11. A posléze dojde ke druhému zvážení této zprávy na dalším zasedání 21. 22. června našeho podvýboru, pak 10. případně 11. července se bude o této zprávě debatovat na AFETu a na plenárním zasedání. Tam se počítá se zářijovým zasedáním. Nevíme ještě přesně, který den s tím schválením či hlasováním. Děkuji vám, děkuji všem účastníkům rozpravy a další bod pořadu jednání je informace z cesty delegace SEDE do Gomy a do východní oblasti Konžské demokratické republiky. Měli jsme tam tři členy, kteří se vydali do této země. Pan Javier Nart, pan Jean-Luc Schaffhauser a já. Já jsem byla předsedkyní delegace v rámci této mise. Doprovázeli nás členové sekretariátu, a političtí poradci, no a přirozeně i tlumočníci. Chtěla bych se omluvit těm, kteří jsou zde přítomní za to, že jsme nepředložili zprávu ke zvážení. Podáme ústní informace. A potom tu písemnou zprávu, bude-li to nutné, přijmeme písemnou cestou. Chci rovněž všem připomenout, že další zasedání Evropského parlamentu bude obsahovat i bod pořadu jednání situace v Demokratické republice Kongo, včetně bezpečnostní situace. Tam bude rozprava i návrh usnesení, který byl už předložen. Tam politické skupiny už předloží do včerejší konečné lhůty své návrhy těch usnesení. Jednalo se o nesmírně zajímavou misi, nesmírně poučnou rovněž. Neletěli jsme do hlavního města, Naopak jsme se rozhodli letět z Addis Abeby. Vše bylo dokonale zorganizováno. Nejdříve jsme se sešli s guvernérem provincie Goma a upřímně řečeno musím říci, že ta schůzka nebyla uspokojivá. Byl nám předložen růžový obraz situace politické situace, ale no, při našem příjezdu jsme měli mnoha prohlášení členských států, jiných sousedských států, které vyjadřovaly obavy z politické situace v eh, Koňské demokratické republice a poté bylo dalším pořadem jednání eh, schůzka s Monuskem, to je eh, orgán OSN, který monitoruje situaci v místě a i jiné UNHCR a OCHA. To byli partneři, s nimiž jsme se sešli. Bohužel se nepodařilo sejít se s regionálními vůdci těch ozbrojených sil Konžské demokratické republiky schůzka s představiteli ozbrojených sil byla nakonec zrušena. Tedy sami partneři ji zrušili a to s velice krátkým předstihem. Závěry se setkání s představiteli misí OSN byly zajímavé v tom, že nečekaně v předvolebním období, které eh, tedy ty volby se měly, či počítá se s nimi v druhé polovině tohoto roku, tak eh, postup registrace voličů probíhá úspěšně. Alespoň podle toho, jak eh, prozrazují první zprávy Vedení organizace MONUSCO nás informovalo, že neexistují reálné překážky při té registraci. Nic tedy nebrání voličům se registrovat. Tedy počítá se s tím, že by volby mohly proběhnout na čas a na celém území. I když samozřejmě je třeba pamatovat, že Komská demokratická republika se rozprostírá na obrovském území, je to tedy obtížně zvládnutelné, ale v minulosti už volby probíhaly a bezpečnostní situace se rovněž až tak nezměnila, nezměnila do té míry, že by bylo třeba volby odkládal. Když jsme se tedy bavili, když jsme hovořili s experty v terénu, s představiteli Monuska, tak nám bylo řečeno, je třeba důsledněji provádět už stávající mandát. Určité zásahy do toho mandátu už provedeny byly, aby bylo možné například umožňovat eh, jednotkám rozhodně zasáhnout tam, kde dochází ke konfliktům. My jsme v průběhu našich diskusí s představiteli OSN zdůraznili nešťastnou situaci z pohledu těžby minerálu což je jedna ze zdrojových příčin mnohých střetů, konfliktů a něco, co neustále ovlivňuje stav zločinnosti a vede k vzniku organizovaných zločineckých skupin i dochází k vraždám, například představitel OSN na vysoké úrovni byl nedávno zabit, představitel generálního tajemníka OSN, který byl vyslán do Konžské demokratické republiky a nyní probíhá vyšetřování. Po našem návratu do Bruselu v mezidobí byly zavedeny cílené sankce vůči politickému establishmentu Koňské demokratické republiky. Podle mého názoru vše vyhovuje našim očekáváním a ještě když se vrátím k té misi, měli jsme příležitost navštívit eh, tábor IDP a tam představitele jak IDP, tak i úředníky, kteří se o tento tábor starají. Možná se ani tak nejednalo o tu nejreprezentativnější možnou cestu, jak s nimi jednat, ale bylo nám řečeno, že tady tento tábor Mgunga bude zrušen. A vnitřně vysídlení mnozí, kteří už tam žijí dokonce i déle než 10 let, budou přeřazení do jiné kategorie. Obdrží tedy v rámci Konské demokratické republiky jiný status. Goma je obtížné místo. Goma se nachází poblíž aktivního, aktivní sopky. Hovoříme-li o obtížích tedy, tak tam mezi ně musíme počítat nikoli pouze ozbrojené skupiny, porušování klidového eh, klidu zbraní, ale i jiné hrozby, například ze strany jiných afrických států, obtíže při krizovém managementu a hrozbu výbuchu vulkánu. No a i jiné faktory, jako například obtížná situace z pohledu zdravotního stavu. Hlavní místo té provincie se nachází poblíž hranice s Rwandou a tam je situace z politického pohledu rovněž obtížná. No a mnohé aspekty této situace, včetně historických, mají svůj dopad na situaci v provincii Goma. Já uzavřu tuto záležitost slibem, že co nejdříve vznikne písemná zpráva, kterou všem rozešlu všem kolegům europoslancům. A nyní se obracím na ostatní účastníky této mise. Pan Javier. El papel soporta todo. Děkuji za slovo. Ano, tento do, dokument obsahuje také určité záležitosti byrokratického rázu. Co já jsem sám viděl v Gomě, tak to je opravdu dokonalý příklad korupce, neefektivity takzvaných osvobozujících sil, které vlastně jsou placeny penězi z celého světa. Manusko potřebuje 1,4 miliardy dolarů na ochrana opatření je to vlastně takzvaná ochrana, tedy, o které hovoří 17 eh, tisíc pozuby ozbrojených vojáků vyzbavených dostatečným materiálem pro aby vlast, pro to aby vlastně zaváděli nebo obnovovali mír. A ti vlastně jaksi chodí jako turisté v, v ulicích protože realita je ta, že vlastně neustále porušují svůj mandát, mandát eh, Organizace spojených národů uvádí to, že těchto 17 tisíc vojáků, kteří jsou placeni penězi z celého světa, mají vlastně zneškodňovat ozbrojené skupiny a chránit civilní obyvatelstvo. Tak to zní doslova mandát OSN, takže neutralizovat, zneškodňovat ozbrojené skupiny. To znamená jejich likvidaci vlastně, zneškodňování. Z vojenského hlediska je to prostě jasně vyjádřeno. Když jsem hovořil s generálem eh, z odborných sil, tak se to prostě zdálo naprosto jasné. Zneškodňovat to je prostě likvidovat, útočit, zabíjet. To znamená eh, zavírat je a vlastně donucovat eh, nepřátele, aby se vzdávali. To je prostě naprosto jasná věc. Ale menuskovy jednotky jsou vlastně hm, jak se zabarikádovány v hlavních eh, městech, zejména tedy eh, jsou jejich patroly na hlavních cestách a když známe ten region, tak víme, že většina obyvatelstva a jejich hlavní zdroje se nenachází v Gomě, ale na těch hlavních silnicích, na tě, u těch hlavních cestách. Ty jsou právě v těch vzdálenějších místech, tam, kde jsou otroci kontrolovaní ozbrojenými skupinami. A jednotky OSN se ani metr prostě nevzdálí od těch hlavních silnic. A navíc, a je to skandální, to je potřeba zdůraznit. A jsou to zejména lidé z Bangladeše, z Pakistánu a z Indie, kteří jsou členové těchto jednotek a ti nejsou nějak zvlášť solidární s místním obyvatelstvem, nějak zvlášť nepřispívají ke světovému míru. Je to prostě způsob, jakým vlastně pouze se umístí vojáci placení OSN kteří dostávají e, mzdu, žold vlastně v jejich rupích, v jejich mzdě. Je to vlastně pro Indii dobrý důvod umístěvat své jednotky a své vojáky mimo Kašmír. Jejich vláda jim říká, aby nezasahovali do přímých bojů. A OSN jim říká naopak, že je potřeba zneškodňovat ozbrojené síly, takže toto je opravdu v protikladu a je to skandální. Jeli jsme do tábora v Mobungu, asi 6-7 kilometrů vzdáleném od Gomy a tam mm, po nás, nás ženy žádali o něco mimořádného, o něco revolučního, aby byl těmto... Co, co po nás chtěli? Oni po nás chtěli, abychom je ochránili, aby nebyli znásilňovány, když jdou pro vodu. Pouze 6 nebo 7 kilometrů od hlavních kasáren OSN. To je prostě opravdu nechutné. To je z toho se, se nám chtělo zvracet. Je to opravdu hnusné. A je tedy potřeba jasně říci, co se tam děje nezavírat předtím oči. Je nějaké usnesení, už ani nevím, kde eh, jsem ho viděl, že musíme vítat akce MONUSCO, ale já je odsuzuji stejně tak. To nejsou místní političtí eh, z, z, rozhodující činitelé, kteří se poklepávají po rameno. Ne, ale místní obyvatelstvo chce, aby ti vojáci na místě skutečně vykonávali ten mandát a ne, aby dostávali plat za to, že se tam někde procházejí po hlavních ulicích jako turisté. Navíc velení také musí být odpovídající. Teď je to z Jihoafričan. Ano, je to adekvátní, ale v terénu jsou prostě bezmocní. Vytvořila se tři, z 3500 mužů jednotka pro intervenci, což tak znamená, že ti ostatní muži nejsou členové této jednotky. Těch 3500, ano, ti zasahují, ale těch ostatních 14 000 se tam prostě prochází, nedělají nic, přestože to je mezinárodní mandát, který dostali všichni tito muži. Takže toto je opravdu skandální, je potřeba tento mandát dodržovat. Asi by tam mělo být možná méně vojáků, protože bojují proti čtyřem, pěti tisícům banditů. Nepotřebujeme takové, takový rozsah mm, vojáků. Možná dva, tři tisíce vojáků by stačilo, pokud by opravdu skutečně bojovali proti těmto bandám a chtěli je zneškodnit. Ale co oni chtějí, tak to je prostě dobrý obchod a chtějí prostě poklidu zůstat naživu. A plus potřebujeme něco dalšího. Válečná logistika to je obchod. Obchod se zlatem, obchod se surovinami, obchod se dřevem. A tento obchod eh, provádějí konští občané a mimo a občané a lidé, kteří nejsou konžského původu, ale působí tam. A podle mandátu OSN jsou tam lidé, kteří jsou tam uvedeni. V Gomě se mluví o více než 200 lidech od prezidenta republiky až po ugandské a ruenské politické představitele, kteří nejsou na tom seznamu. A nikdo tyto osoby nezapsal na ten seznam OSN kdežto na tom seznamu musí být zavedeni, eh, napsáni ti hlavní obchodníci, ti, ti, kteří řídí tuto síť a ne ti drobní, to je druhé, třetí kategorie. A ten obchod, kam je směřován? Sem, do daňových rájů, do západní, eh, do vlastně daňových rájů, kde mají sídla firmy, které potom eh, obchodují s těmito komoditami do Evropy. Takže pokud se nesoustředíme na tyto hlavní věci, tak potom budeme čelit něčemu, co eh, skutečně přinese velké množství obětí. Thank you, Mr. Děkuji, pane Schaffhauser. Já chci nejprve říci, že sdílím to, co řekl můj kolega Javier Nart. Domnívám se, že pokud chceme být efektivní, tak se musíme angažovat v operacích tomečních eh, brigád, v mobilních jednotkách. Některé mají tři tisíce eh, mužů, Pět tisíc. My bychom mohli stabilizovat tento region, kdybychom to opravdu chtěli. Ehm, nesmíme ehm, ehm, spolehat na, zahr- na externí eh, síly, státy jako Francie, eh, USA, Rusko, které umí intervenovat eh, externě posílí národní armádu, lokální armádu. Já si myslím, že řešení tohoto konfliktu je především eh, jsou především intervenční brigády, mobilní jednotky, které by eh, vzdělávaly eh, externí síly, které to umí a které působí v zahraničí a které sami přímo zasahují Eh, ve vztahu s těmto ozbrojenými skupinami. Jsem si jistý, že kolega to řekl, mezi všemi odsouzenými eh, je mm, jakoby náhodou eh, určitý počet komunistických politiků, ale zapomínáme na Ugandiany, Rwandiany, kteří přímo jsou s tímto jsou ve spojení. Máme tady selektivní morálku znova a um, hodnota finančních nástrojů, morálka, bych řekl, na této úrovni se využívá eh, jedním směrem. Chci připomenout kontext této situace. I mně se to velmi týkalo v té době této zemi. Je to každopádně operace, která původně byla v Ugandě s americkou službou, která se pak rozšířila eh, no, Kagame, eh, mm, takzvané rebelové byli vlastně řízeni třemi zahraničními eh, státy. Už Eh, přátelé Clintona eh, podepisovali smlouvy v této zóně, to je realita, to nikdo nepopírá. Takže eh, implikace na tyto země Rwanda, Uganda, které byly využívány za účelem zisku externími silami, to je realita. Kromě toho vytvořili vlastně nejistotu, protože z toho profitovali, z organizovaného zločinu, organizovali se um, situaci v těch oblastech, v oblasti těch velkých jezer, kde, došly, eh, kde byly tisíce mrtvých, to, to vlastně bylo takto způsobeno. V tomto kontextu bychom zasahovali, v, musíme vždy naše sankce, naše doporučení přizpůsobovat tomuto kontextu Mm, především jsem bych chtěl mluvit o eh, demokratickém transformaci. Jsme v situaci extrémně pokrytecká. Demokratická transformace eh, prezident Kabila, jak to řekl, odejde. Alespoň doufám. Eh, protože si myslím, že to je nutné pro mír a stabilitu. Současně si myslím, že je čas organizovat transformaci eh, tak, aby skutečně proběhla není možné využívat různé politické lídry za účely, které by pak vedly k dalším válkám. Je eh, v tomto regionu hodně zájmů. Hodně lidí má zájem na tom, aby ta válka pokračovala. My musíme mít opatrn, musíme být opatrní, abychom se vyhnuli před tím formalismem té transformace, i když je absolutně nutná a já ji podporuji, musíme se v každém případě vyhnout válce, mm, protože určitý počet osob, které se věnují tajným aktivitám mm, spojeným s organizovaným zločinem, eh, a e, jsou e, oficiálně zástupci firm, kteří mají e, ceduly, kteří tam mají sídlo. Kongo mělo mít vlastní armádu, která by byla schopna bránit své zájmy. I včetně demokratické transformace se musíme minout. Eh, tomu, eh, a, a, abychom nebyli upřímní, musíme být upřímní při využívání term, používání termínu eh, demokratické transformace. Eh, sám kabela byl předmětem atentátu, o tom se rozhodlo tady. Eh, síly občanské společnosti jsou upřímné a o to je třeba se opírat, včetně eh, konf- Konference, která tady proběhla s pro, eh, odpůrci Konské demokratické republiky. Já jsem um, tam nebyla, ale můj asistent mi řekl, že ty nejumírněnější byly uh, eh, proti. Uh, Evropský parlament byl uh, ještě pomstychtivější. Uh, musíme být opatrní, musíme říci, že za každou cenu se musíme vyhnout válce. Tak musíme řídit tu transformaci. Musíme se vyhnout úplně eh, by, mm, pokryteckému chování. To by bylo nesnesitelné. Musíme za každou cenu, to stále opakuje, abychom eh, jsem byl v této zemi, za každou cenu se musíme vyhnout válce. Děkuji vám. Thank you. We have a... Děkuji, máme tady zástupce, pan Cavendishe. Jenes, můžu vám předat slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem eh, za to, že se podělili o své eh, dojmy z této mise. Já chci reagovat na několik bodů. Já jsem především měl tu čest, že jsem dostal briefing před tou misí. My jsme Eh, mm, vyjadřovali naše znepokojení nad osudem některých těch osob. Bohužel jejich smrt byla potvrzena a my to toho litujeme a zdůrazňujeme naši touhu po nezávislém vyšetření toho, co se stalo. A také mm, dalším eh, případy zabíjení a násilnosti ve, v regionu Kasaj. Co se týče Manuska, tak já mám několik věcí, které, eh, kterých se hovořilo v souvislosti s mandátem Monusko. Monusko má celou řadu funkcí v rámci svého mandátu podle rezoluce Rady bezpečnosti 2348, eh, mm, také co se týče registrace voličů a podobně. Co se týče eh, výsledků, tak je důležité říci, že v letošním roce rada, rezoluce Rady bezpečnosti byla trochu silnější, co se týče monitorování výsledků a mm, problémů s nasazováním. My bychom podpořili efektivní monitoring a efektivní reporting. Myslím si, že to je problém DC a několik eh, kolegů to tady zmínilo, zmínil Mezinárodní vztahy se sousedními zeměmi. My potřebujeme regionální procesy efektivní a proto eh, jsme se obrátili na sadek ACG, spolupracujeme s Africkou unii, protože krize v Kongu eh, bude vyřešena jenom eh, s pomocí efektivní regionální akce. Co se týče minerálů, surovin, tak mm, Příčiny byly zmíněny, já chci zdůraznit, že nadále budeme spolupracovat nejenom na implementaci nových ehm, nařízení EU o konfliktních minerálech, ale budeme spolupracovat s dalšími orgány, národními orgány, regionální iniciativě. Je to důležitá příčina e, pro ehm, ty ozbrojené skupiny. Chci také zmínit ehm, e, faunu, floru, tam zločiny v této oblasti se stávají problémy, tam mm, skupina zbrojný, jsou tam ozbrojené skupiny. Se týče sankcí, my jsme přijali další seznam sankcí, které byly uvaleny 29.5. radou a na seznamu těchto sankcí se stále zaměřujeme na eh, problematiku lidských práv, protože musíme zajistit respektování lidských práv a musíme se vyhýbat násilím. To je velmi důležité. To je důležité pro, eh, jako doprovod technických příprav voleb v DRC. Samozřejmě to nebrání Unii, aby v budoucnu rozšířila sankce v souladu se závěry Rady včetně Čech, co politicky eh, brání tomu procesu. Na závěr chci říci možná to, že jsem se zájmem poslouchal, co bylo řečeno o konžských ozbrojených silách. Lituji, že vaše mise nebyla schopna se setkat s eh, DC. to by bylo užitečné. A bylo by dobré, aby fungování MONUSCO a um, účinnost řešení ozbrojených skupin v tom kontextu, že MONUSCO musí efektivně spolupracovat s FADC, jinak e, nebude možné se dostat jaksi k jádru věci. Kromě toho, paní předsedkyně, my e, se zájmem posloucháme, bereme, budeme mít na paměti všechny závěry. Děkuji za pozvání. Děkuji. Slibuji, že zpráva vznikne velice brzy, tak aby se k ní mohli naši členové vyjádřit. Písemné přispění už členové se předložili, my to vše zpracujeme, brzy vše bude završeno a děkuji vám i za diskusi k této záležitosti. Ještě možná jedna připomínka. Ano, Souhlasím s ESVČ. Jedná se o nesmírně důležitou věc. Probrat ten efekt toho rozšiřování se, šíření se násilí, zejména v provincii Kasaj. Javier Nart situaci popsal velice výstižně. Mandát MONUSCO je v souladu s usnesením Rady bezpečnosti OSN, mandátem, který dává i mandát k ofenzivě. Tedy bylo by možné Monuska využít k potlačování násilí, pokud právě ve východní části Konga by násilí mělo převážit. Děkuji. Přecházíme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a tady bych si dovolila uvítat naše hosty. Aha, ještě musíme momentík počkat. It's going to be exchange of views with... Bude se jednat o vý... výměnu názoru s panem eh, poslancem Serano, zástupcem generálního tajemníka S ESVČ a jedná se o provádění globální strategie v SBOP. Těšíme se na tuto rozpravu. Velice aktuální téma. Ambassador, warm welcome to, to uh, our... Vítejte na našem zasedání. Já jsem právě včera už, pane tajemníku, prezentovala paní komisařce vysoké představitelce, byl tam i pan komisař Katajnen Prezentovala jsem naši reakci na balíček v obrané oblasti. Jedná se o sadu dokumentů, kterou se máme zabývat před příštím zasedáním rady. Z touto důvodu je rovněž více než na čase, abychom se tímto tématem zabývali i na našem podvýboru. Dnes se koná společná tisková konference generálního tajemníka NATO pana Stoltenberga a paní vysoké představitelky Mogheriniové. Tématem bude prezentace 42 opatření, která musí být naplněna a sledována k provedení společného memoranda EU a NATO, které bylo podepsáno na Varšavském samitu v loni. Pane generální tajemníku, máte slovo. Doufám, že nás uvedete do této problematiky a poté můžeme přejít diskusi. Děkuji vám, je mi opravdovým potěšením, že jsem dnes mezi vámi a že jsem dostal tu možnost seznámit vás s pokrokem v této oblasti. Ono je to ideální, že se to koná právě dnes, jak už jste paní předsedkyně předeslala včera, byl prezentován eh, obranný balíček, včetně vize budoucnosti evropské obrany, eh, nařízení o pašování zbraní v kontextu obraného programu. To je velice důležitá záležitost, protože ona v podstatě otevírá ty možnosti spojené s evropskou obranou schopností a jinými klíčovými možnostmi. A dnes se bude jednat o přenášení velitelských schopností pro nevýkonné operace v rámci štábu vojenského na nevojenské orgány a to bude rovněž velice závažná věc. Další rozhodnutí, které učinila Rada v květnu, rovněž posouvají kupředu agendu v oblasti obrany a my v rámci tohoto tempa přispíváme i svým dílem. Čeho se snažíme dosáhnout v obrané oblasti? Dá se to jednoduchým způsobem popsat dvojmo. Hlavní cíl, což je každý členský stát by se měl snažit o mm, další rozvíjení obraných kapacit. Nejzávažnější je mm, práce na spolupráci v strukturální oblasti a společná obraná politika. To jsou dvě iniciativy formálně nepropojené, ale vzájemně eh, přece jen se doplňují a pomáhají si v těch klíčových oblastech obrany schopnosti. Druhá věc je zlepšování a obohacování nástrojů, které má EU jako taková v rámci například ISVČ e, v oblasti řízení krizí, krizového managementu, například plánování vojenských e, schopností, koordinace koordinační orgán, který jej napojuje s CPCC. Tam se snažíme budovat na těch synergiích. Rychlý zásah, tam máme skupiny, které se zabývají modularitou a financováním. Pak ještě i schopnosti v civilní oblasti, například zlepšování reakce schopnosti a rychlého rozmístování toho typu pracovníků, kteří jsou nejvíce potřeba v daném případě. To je jedna z priorit. A další dva prvky. Práce s dalšími multilaterálními silami Eurocor a Eurojanfor a pak rovněž šíření osvěty, například ve výzvědné oblasti, výzvědné kapacity i um, v rámci vojenských jednotek. A navíc ta třetí noha, že bych ji tak nazval, je spolupráce ve vojenské oblasti. Paní předsedkyně, vy už jste zmínila naši spolupráci s NATEM, tam máme společnou sadu návrhů, zpráva bude brzy převe, eh, předložena našim představitelem, generálním tajemníkem a právě v červnu se to bude projednávat na Evropské radě. No a pak další klíčoví partneři, to je hlavně OSN. Takže tak to vypadá struktura toho, k čemu se snažíme dospět. Nevím, zda by vám připadlo jako užitečné, že bych o určitých těchto prvcích pohovořil konkrétně. Tady bych zdůraznil spolupráci v rámci permanentních struktur. Jak víte, tam jsou dva hlavní cíle. Jednak rozvoj industriálních schopností, průmyslových kapacit a rovněž schopnost rozmysťovat. Tedy něco, kde členské státy dají hlavy dohromady, aby byly schopny co nejrychleji rozmístěvat například štáby, generální štáby, lékařské posádky, vojenské jednotky a vše, aby to ladilo podle kategorie. Takže to jsou ty dva hlavní cíle a dospět k nim spoluprací koordinací. Chceme dosáhnout toho, aby členské státy spolupracovaly lépe jak při výrobě, aby ten obraný průmysl byl lépe sladěn a zároveň technologicky co nejvyspělejší a zároveň, aby byli schopni svést své schopnosti dohromady a pak je dobře rozmístit, což ale znamená interoperabilitu těch klíčových schopností, tedy jak sladění výroby, tak schopnosti rozmístěvání k tomu povede. Máme článek 42 bod 6, protokol číslo 10 a článek 46. Tam máme závazné um, závazky eh, členských států, kde členské státy se zavazují právě společným způsobem využívat svých kapacit, případně je svádět dohromady a spolupracovat. Jedná se o iniciativu členského státu. Jeden členský stát nejdříve musí notifikovat, potom učiní rozhodnutí rada, tam ty postupy znáte, do toho se nebudu ponořovat, ale oč jde nyní? O to, jak nastavit jak inkluzivitu, tak úroveň těch ambicí. Většina členských států žádá ujištění, že kdokoliv z nich, kterýkoliv stát se může k tomu ESKu připojit. Samozřejmě, že se musí zároveň zavazovat eh, k vyšším investicím do obrany schopnosti, do vojenských aktiv EU, to samozřejmě není zadarmo, ale členské státy chtějí tu inkluzivitu, aby se z toho nestal klub pouze několika málo členských států. Jiné členské státy poukazují na to, že PESCO je o tom, že uděláme více lépe, ale zároveň, že opravdu tomu budeme věnovat více finančních prostředků. My se nyní snažíme vyvážit ty větší ambice a e, tu inkluzivitu. Pak další obtížná rovnice, či aspekt té obtížné rovnice. Spolupráce ESCO v rámci vlád, já vás nyní informuji, jak to vyjednávání vypadá. Tam máme takovou dvojvrstvou strukturu řízení, tak, aby všechny členské státy měly možnost se účastnit v tom obecném na té obecné první úrovni a pak pouze PESCO, členské státy PESCO a ostatní, ale tam mohou být co by pozorovatelé. A pak je ta druhá úroveň, tam se budou scházet pouze účastníci daných projektů. V té první podle článku 2 protokolu číslo 10 všichni, ale v té druhé tam budou konkrétní projekty, protože ty obecné závazky se musí nakonec projevit prostřednictvím projektů, kde členské státy budou ty dodatečné schopnosti projevovat a investovat. Každý projekt pak bude mít individuální řídící strukturu a pouze členské státy, které jsou účastníky toho daného projektu, se budou moci účastnit debat a rozhodování. Takže takto to zatím vypadá. Konala se celá řada seminářů. Ještě se bude konat i další seminář na začátku července. Ono je obtížné se vyjádřit k tomu tempu, jak rychle se to bude vyvíjet. Ono ještě samozřejmě Evropská obraná agentura, vy, komise, všichni budou prezentovat nějaké nápady, náměty, ale snažíme se pokračovat tak, aby ta notifikační fáze mm, nastala do konce roku a pak ještě tři měsíce, než to vznikne, ale ono je to v podstatě pak v rukou členských států co se ještě snažíme zajistit, totiž aby projekty, které se stanou projekty PESCO, mohly být financovány prostřednictvím Evropského obraného fondu, který rovněž vzniká. My jsme včera rozeslali ten text a tam vidíte, že je to takto popsáno. Druhý prvek, o kterém se chci zmínit, je výroční koordinovaný přehled obrany schopnosti. Tam už bylo v květnu rozhodnuto a odsouhlaseno, že nejdříve rozběhneme pilotní fázi, a to v říjnu. Tam půjde o sdílení informací mezi členskými státy o národním plánování v oblasti obrany schopnosti a jak si počínají při vývoji schopnosti eh, těch vojenských schopností. Jak víte, ono už existuje určitá koordinace v rámci celé EU, nyní je revidována, ale důležité je, aby to bylo transparentní, jakým způsobem se k tomu přistupuje na národní úrovni, aby bylo zajištěno, že vše spěje ke společnému cíli a že pokud máme jakési mezery, například při výrobě, tak aby byly zaplněny vše doplňuje ten akční plán v oblasti obrany. Komise přišla s velice žádostivým návrhem. Je tam dost finančních prostředků na to přiděleno, i když samozřejmě to pak bude záležet na tom, jak bude vypadat konkrétní smlouva a i rozpočtové um, složky k tomu budou se muset vyjádřit. 500 eh, milionů ročně v nejbližším finančním výhledu a rovněž ta ten vývoj schopnosti i na úrovni prototypu, i tam asi 500 ročně. A pak ještě možnost, tak vypadá návrh komise, finančních nástrojů, které mohou jít dále, které tomu napomůžou v tom dalším stádiu po vzniku prototypu. To už bude mimo rozpočtové a podle smluv se to bude muset nějak formálně pak eh, pojednat. Takže takto vypadá vývoj obraných eh, schopností členských států. A pak ta strukturovanost. První, schopnost eh, vojenského plánování a postupu. To už vzniklo, máme tam i určitou odpovědnost. Tři z pěti vojenských operací, které má EU, jsou pokryty. Dvě mořské jsou exekutivní, to máme na pobřeží Somálska a ve středozemním moři a pak tři školici v Mali, Středoafrická republika a Somálie. Jak vidíte, to jsou vše poměrně velké výzvy, i to prostředí není lehké a snadné pro naše složky a tam rozhodně oni potřebují podporu z centrály, tak aby ten zodpovědný velitel mise mohl v terénu rozhodovat, jak je to potřeba, nemusel neustále volat do Bruselu, případně se potýkat s nějakými byrokratickými postupy. A pak ještě mu chceme poskytnout podporu, kryt mu záda v Bruselu, což se může ukázat jako klíčová záležitost v krizových dobách. To bude budováno v rámci vojenských kapacit pouze 20 dodatečných eh, pracovníků tam bude potřeba a celá podpora eh, i logistická, i výzvědná bude v rámci MPCC. Je to tedy vše rozsáhlejší, než se na první pohled zdá, ale nebude potřeba nabírat dodatečné zaměstnance. E, tvorba MPCC byla doplněna e, vytvořením toho, e, té společné podpory koordinační sestavy. Tam máme CPCC a CSTP, kde plánování, provádění operací bude koordinováno, podporováno. Tam například v Mali můžeme sdílet, tam máme jak civilní, tak vojenskou misi. Měli by si uh, například eh, společně využívat ať už eh, prostor, komunikačních prostředků, ochranných eh, prvků, měli by koordinovat svůj mandát, informovat se o tom, jak u nich práce pokračuje. Takže tam bude i buňka pro podporu sdílené koordinace. Na konci roku 2018 vše nabíde konkrétních obrysů. Pak další pak máme ty vojenské skupiny 1500 eh, mužů. Někdo hovoří o tom, že by to mělo eh, nárůst do 2,5 tisíc a měla by EU být schopna v desetidenní lhůtě od rozhodnutí už je někam vyznat, vyslat, měli by být sobě stační tyto vojenské skupiny vznikly už v roce 2004, tedy ta koncepce, ale nikdy nedošlo k jejich rozmístění. Ano, e, z pohledu celé transformace i e, vojenských jednotek členských států i chápání, že je třeba mít například expediční síly, vojenské síly, které budou chránit, které budou spolupracovat, které budou mít tu schopnost být rychle vyslány, ale tomu vyslání nikdy nedošlo. OSN rovněž hovoří o tom, aby ta kapacita byla alespoň předložena, aby tam bylo to přemostění u těch operací, kde je to třeba. A my už poslední měsíc zvažujeme ty hlavní překážky. Co brání takovému rychlému vyslání té skupiny? Zjistili jsme, že dvě záležitosti. Za prvé financování, definice tzv. společných nákladů. Jak víte, všechny vojenské operace jsou financovány přímo členskými státy pomocí mechanismu AFINA, ale vše bylo vybudováno mm, podle principu mm, nákladu, jak se vyvíjejí. A ta velkorysost tam byla minimální. A e, náklady většinou nejdříve jsou desetiprocentní těch celkových vojenská skupina je ale drahá, zejména z pohledu rozmístění, protože to je projekční síla, tam musíte nejdříve vyslat poměrně mnoho mužů, žen i vybavení za velice krátkou dobu. Takže i ta doprava je nákladná. Už bylo prohlášení, které se každoročně obnovuje, že eh, to rozmístění bude pokryto ale pak máte klíčová aktiva, doprava, komunikace, dodávky a to pokryto není společnými náklady a my navrhujeme, aby i to bylo eh, spadalo do společných nákladů a i to jejich stažení. A pak ministři musí zvážit celou řadu záležitostí, tedy rozmístění, nové rozmístění, klíčové podporné prvky, aby díky eh, přeskumu Atény, které probíhá, který probíhá, či dojde k němu ve druhém pololetí, se dá do těch rozpočtových nákladů zavést více prvků. Pak modularita. Totiž tam neexistuje jednotný standard. To si ani členské státy nepřejí u té bojové skupiny. Každá je konfigurována jinak. Některá se může ukázat vhodnější pro operaci, která potřebuje mořské prvky, jiná zase pro jiný typ operace. Takže co je tam potřeba? Musíme mít ale moduly, jimž může ta která skupina posléze být podřízena. Čili například schopnost zásahu na moři, schopnost zásahu tam a tam, podle terénu, do, nějž, do něhož se daná um, skupina vysílá. To může být provedeno prostřednictvím PESCO. To bude um, bojová skupina plus, někdy může být eh, bojová skupina minus, ale možná někdy můžeme si pouze určité prvky bojové skupiny. Tady jsou členské státy zdrženlivé. Máme bojovou skupinu, která vždy je jakoby vždy připravena, máme dvě a pokud ale využíváme pouze půlku té druhé, tak to členské státy vnímají jako špatnou zprávu a to, že někdo je v záloze, že někdo je v pohotovosti, už i tak je náročné, ale já se domnívám, že ta flexibilita by tam pomohla. Že bychom díky tomu byli účinnější a že bychom těch bojových skupin byli schopni lépe využít. Nevím, paní předsedající, už mám přejít k závěru, nebo kolik mám ještě času? Čas máte, říká předsedkyně, tak mě pak zastavce, říká řečník. Ještě civilní schopnosti. Já vím, že zde jsme na podskupině pro obranu, pro bezpečnost, ale jak víte, dnes už se ta koncepce vnímá šířejí a i civilní obrana se ukázala jako důležitý prvek SBOP tedy té společné obrané politiky. Snažíme se eh, zvýšit reaktivitu například zde v hlavním štábu, případně na některých misích v té centrále mít možnost projekční mise, schopnosti projekční mise i při už plánování a i ta úvodní přítomnost určitých pracovníků, kteří připraví v terénu správné podmínky pro danou misi. A pak přeskoumáváme priority, jak víte. Civilní schopnosti tam měly v roce 2004 oblasti policie, civilní zpráva, civilní ochrana a ještě jeden prvek, což pomáhalo generovat seznam potřeb pro rozmístění vojenských jednotek. Po 16 letech už členské státy mají jiné představy. Kdysi to bylo velice odvětvové a na sobě jakoby téměř nezávisle. Nyní chceme být více horizontální v tom, jak tomu budeme přistupovat a rovněž uvažovat z pohledu typu specializace personálu. Hovoříme-li o civilních schopnostech, tak v podstatě hovoříme o profesionálech. Který profesionál by měl zvládat co? Když hovoříme o eh, těch technických schopnostech, tak pak hovoříme o vybavení, které tam musí být. A bude zajímavé, jak u obrany spíše se zabýváme těmi stroji, u civilních schopností je nejdůležitější člověk, no a tady ale opravdu u obrany je ten člověk vždy důležitý. I to tedy je oblast, kterou se budeme intenzivně zabývat. Přejete si, abych vám podal aktuální stav spolupráce s NATO? Ano, na začátku vysoká představitelka společně s generálním tajemníkem prezentují společnou zprávu. Jedinou zprávu oběma organizacím. To bude oficiálně a formálně prezentováno a současně částečně zveřejněno na další radě, myslím, že 19. června. Zpráva se zabývá 42 společnými sadami, akčními sadami, co z toho bylo implementováno. No, ve skutečnosti opravdu toho bylo učiněno mnoho, jak v operační oblasti, zejména ve středu v Středomoří máme dobrou spolupráci operace Sofia a Sea Guardian – rovněž hybridní záležitosti jsou něčím, čím se zabýváme. Deset těch akcí se zabývá hybridními záležitostmi sdílení dokumentů, například hybridní eh, buňky v EU a jejich protějšek v NATO, který spolupracuje, jak řídit společné komunikace u hybridních záležitostí a z naší strany se dělíme o to, jak například postupujeme strategicky v ESVČ komunikační stránce, pak máme i kyberbezpečnost, i zde sdílíme zdroje, posilujeme spolupráci. Zapomněl jsem se zmínit o vzniku toho centra excelence u hybridních záležitostí ve Finsku, kde jak EU, tak NATO budou moci přispívat svými experty, svými znalostmi a zkušenostmi. A v současné době pracujeme na prvním paralelním a koordinovaném cvičení s NATO. Letos má hlavní velení NATO, takže eh, cvičení té natovské sedmnáctky a tam je ten hybridní scénář a EU, tam paralelně bude týden před na tém vlastní úlohu v rámci toho cvičení, které přispěje k tomu, aby to natovské cvičení mohlo proběhnout správně v praxi budeme spolupracovat tak, abychom zjistili, jak jsme schopni reagovat na hybridní výzvy a bude to i politicky silný signál. Snažíme se tedy rozvíjet eh, schopnosti a to prospěje i na tu a snažíme se postupovat tak, aby to bylo kompatibilní, snažíme se zjistit, co potřebujeme v rámci EU, v rámci toho plánu kompatibility a i plán NATO vzniká tak, aby počítal s tím, eh, co máme a co schází. Nechceme zdvojovat úsilí, chceme být komplementární a generální tajemník NATO neustále opakuje, jak jsme přesvědčeni, že naše snahy v tom rozvíjení obraných schopností přímo prospívají NATO. Tak si myslím, že jsem toho většinu zvládl partneři. Spolupracujeme s NATEM i při podpoře partnerů. Tři země byly identifikovány, kde se snažíme eh, dospět k eh, projektům, které dokončíme Bosna, Hercegovina, Tunisko a Moldova. Tam trváme na tom, že u těch 42 společných sad návrhu je to hezké, ale Jde o to, aby ta spolupráce proměňovala obě strany a aby spolupráce byla normou, aby každý týden docházelo k výměně informací i o těch výzvách, i o těch problémech, i o tom, jak se jimi zabýváme a ono se to opravdu normou stává. Došlo ke změně kultury, spolupráce s NATem je už rutinou. Myslím, že už jsem hovořil příliš dlouho, jsem ale vděčný, že jsem měl tu možnost. Thank you. Oh. Thank you, ambassador. We... Děkuji, pane vyslanče. My skutečně toto jsme, tento uh, briefing jsme potřebovali vzhledem k událostem před Evropskou radou. Teďka otevírám diskusi, pan Dál, jako první. Děkuji. Já budu mluvit německy. Na mě udělal velký dojem, velice mě potěšilo co jste tady dnes prezentoval, co bylo včera formálně zveřejněno, to vítám. Je to v linii toho, co jsme eh, tady v parlamentu již léta žádali, nebo v jaké perspektivě jsme uvažovali. Odpovídá to eh, tomu, co e- frakce EPD politicky chce. A proto jsem velmi spokojen principu a jsem rád, že jsme tam, kde jsme. Ale jako vždy ďábel je v detailech a doplňovací otázky se týkají hmm, a e, teď tady chci zdůraznit několik bodů, e, co jste řekl o spolupráci s NATO, ty tři partnerské země, o kterých jste mluvil, především Bosna a Hercegovina. Tam jsou různé politické názory mezi federací a republikou srbskou. Moldavsko, tak se obávám, že e, prezident Dodon má také jiné názory na naši spolupráci. V Tunisku tam je, myslím, široký politický koncensus. Já velmi souhlasím s tím, že budeme zvažovat o financovační mechanismus Antena, mm, že bude tedy rozšířen ehm, bychom to rozhodli, není možná, abychom jednomyslně rozhodli a pak budou členské státy se držet zpátky, protože sice mají kapacitu, ale nikoli vůli financovat. A tady bych proto chtěl uh, další rozšíření společných nákladů. Hmm. PCC eh, usnesení rady, tak to už bylo na před, to bylo možné už před dvěma týdny na setkání s ministrů obrany, ale stalo se to teď. Takže logickým důsledkem toho, co děláme MCC, mm, je zodpovědné za neexekutivní mise. Logickým důsledkem by byl, eh, aby i exekutivní mise tam byly a pak, když máme CPCC a MPCC, tedy civilní a vojenský aspekt, tak pak to musí být eh, musí být společný, eh, společná centrála civilní, vojenská. To musí být cílem. Co se týče PESCO, tak já doufám, že nejvyšší úroveň ambicí, ambice není inkluzivita. Vy jste řekl, že úroveň ambice je, co mají některé členské státy, a jiný aspekt inkluzivity, tedy doufejme, že na nejvyšší úrovni není jenom inkluzivita. Já bych si přál, aby PESCO, tedy Permanent Structured Cooperation a nikoli PEPCO, Permanent Project Coordination. To bych doufal. To by z mého hlediska by to by nestačilo. A proto eh, určitý, určitá úroveň ambice by eh, byla větší než to PEPCO. Tyto společné projekty které se identifikují, tak budoucím eh, obraným fondem budou spolufinancovány v tom smyslu, že členské státy samozřejmě přispějí nejvyšším dílem, ale náš fond pro strategické investice, ten Junckerův fond, bude mm, takový EDAP 10-15 k tomu ještě navrh. A doufejme, že bychom tak mohli zajistit to financování. Děkuji tedy za to jasné řešení, že mm, vývoj může vést k určitému prototypu e, vývoje Caterpillar e, a abychom věděli, kde jsme. Dále se chci zeptat, zda můžete potvrdit, že v souvislosti s návrhem zákona podpoře vraného průmyslu, že budeme mít pravidla post-Brexit. Ti, kteří se účastní toho projektu během celé doby, musí také být členem Unie. Ehm, to by bylo mm, parlamentu a e, rady první zmínka toho, že bude čas po Brexitu a že pak už britské firmy se, e, se to nebude týkat. E, děkujeme tedy, že se, budeme dále, že se dále angažujete v implementaci toho, co bylo navrženo. Děkuji. Pane Pasko. Nyní je na mě, abych vyjádřil stejné uspokojení nad tím, co jste prezentoval, že to odráží eh, toho, že jsou podnikají kroky, že se věci začaly hýbat. Je pravda, že v posledních dvou letech jsme udělali více než za posledních 58 let. A my vlastně žádáme přesně toto od exekutivy Evropské unie. A nyní se to děje. Já bych se chtěl věnovat konkrétnějším problémům. Děkuji vám, že jste um, byl tak přesný v tom, že jste um, mluvil o důležitých věcech ve všech těch jednotlivých projektech. Nyní v souvislosti s eh, PESCO, s těmi projekty, a já navážu na to, co řekl pan Galer. PESCO by mělo být více než jenom projekty. Eh, mně to připomíná situaci, která existovala v NATO počátkem 90. let, let po přijetí partnerství za promír pro ty aktivní členy, které se toho účastnili, to, jim to dalo přístup k článku 4 smlouvy o NATO, což byla jediná bezpečnostní garance pro ty, kteří ještě nebyli členy. A moje otázka byla, kolika cvičení se musíme účastnit, abychom byli považováni za aktivního účastníka proto spadali pod článek 4. Pokud se budu účastnit jednoho projektu, Pesko, Mám právo hlasovat? To by byla stejná story, která se vrací a která nás bude strašit za 20 let. Dále mm, battle groups, bojové skupiny. Je dobře, že nemáme standardní model, protože bude mnoho situací, různých situací, kdy bude třeba vysílat tyto bojové skupiny. A pokud budeme mít jeden jediný model na všechno, pak nebudeme schopni konkrétně reagovat na žádosti e, konkrétní. Takže mm, je dobré mít různé standardy. A Současně jste řekl, že modularita by umožnila určitou výměnu mezi nimi e, pak by byl ale problém, že v určité situaci bychom potřebovali prvky z jiných skupin, bojových skupin, takže vytvořím bojovou skupinu pro danou situaci, ale tím odčerpám zdroje z jiných. A nebo je to tak, že by to mm, se to netýkalo jiných bojových skupin, protože pak nastanou jiné situace a víte, že tam budete muset posílat tu jinou, již Eh, omezenou skupinu jinam. Takže to je problém, to musíme posoudit. A na závěr bych řekl, že na to mm, po roce 2000 se přesunula k, k, od teritoriality k expedicionalitě. Když máme ukončit teritoriální obranu, to, to je výsledek. Takže škrtnout všechno teritoriální veškerou teritoriální obranu a dělat jenom expediční síly. Teď se věci změnily, nyní se přesouváme ale v EU k expedičním silám. Současně musím přiznat, že naše teritoriální obrana v širším smyslu slova je zajištěna jinými složkami našich, našeho inventáře. To je tedy takové zamyšlení a tím to uzavřu. Děkuji vám. Děkuji, paní Leuzink. Ano, děkuji za to obšír, obšírný úvod. Já bych měla hlavně otázek týkajících se určité konkretizace. Ty cíle, které se, jsou uvedeny v tom implementačním plánu, jsou velmi ambiciozní a jsou zde požadovány takové některé mise, které by měly být prováděny paralelně. A s tím by souvisela moje otázka, zda zejména tedy v jakém rozsahu by mělo docházet k této paralelnosti také ve zvyšování eh, kontingentu těch jednotek. Vy jste hovořil o dvou tisících pětistech Například je to teď stav, status quo a nebo plánuje se nějaké navýšení například pro tyto paralelní mise? A moje otázka by potom zněla, ano, která konkrétní čísla se tedy očekávají v tomto ohledu v souvislosti tedy s tím navýšením o ty cíle, tak aby se ty cíle, které jsou plánovány, prosadily. Moje další otázka se týká eh, generálního štábu EU. Vy jste také říkal, že nejde jde o nevýkonné ne, operativní nasazení. Já bych se chtěla tedy zeptat, do jaké míry se plánuje také rozšíření na ty exekutivní nasazení a zejména tedy v jakém časovém harmonogramu nebo tedy eh, s jakými časovými lhůtami zde můžeme počítat. Potom moje třetí otázka se týká té šíře rozsahu nasazení často se odkazuje na zabezpečení eh, námořní bezpečnosti ve světovém eh, měřítku, například v Kineji, Jihočínském moři nebo na cestě z Malaky. Potom moje otázka se týká toho, jaké formy těch zásahů nebo toho nasazení se, se plánují. Také, jde také o vysílání eh, bojových plavidel. Zda byste tedy mohl to trošku skonkretizoval, nebo je to tedy už nějak konkrétně plánováno? Existuje tedy, hovořil jste o globální strategii EU, o vojenském nasazení také mimo prostoru sousedství, tam se i tedy ve vzdálenějších regionech, vzdálenějších území, takže abychom měli určitou představu, například na té cestě eh, z Malagy, zda jsou nějaké reálné alternativy plánovány a jakým způsobem, tak abyste nám je představil. A na závěr ještě konkrétní úvahy. Stále vždy znovu se hovoří o plánovaném rozšíření těch způsobů financování a zase o těch základních principech. A zde znovu vyvstává otázka, jakým způsobem jsou ta ustanovení propojena. Já bych tedy položila konkrétní otázku, zda také členské státy, které například na, na místě nebo eh, se účastní nějaké mise tedy v terénu, zda tedy by byly eh, povinny také se účastnit financování této konkrétní operace. Toto je velice hm, taková ožehavá a dvojznačná otázka, když myslíme tedy na výhrady parlamentu. A pan Gáler také říkal, Zatím je to z mého hlediska tak trošku zamlžené, zda tedy ty členské státy, které nemají finanční prostředky, ale mají kapacity, ale když nemají peníze, tak odkud tady budou ty peníze pocházet? Pokud, pokud je tedy nemají, ale nicméně prostřednictvím finančních mechanismů by se měli účastnit toho financování, bude to tedy, eh, jaké to tedy bude mít dopady na ty velmi malé a velmi finančně slabé členské státy? Děkuji. Jsou Zemka. Pan Zemke? Já bych se rovněž rád zapojil do této diskuse. My totiž zde čelíme následující situaci Nejedná se o pouze poslední dva roky. Ono i v posledních měsících zrychlilo úsilí k společné bezpečnostní a obrané politice. Takže ten vlak je silně rozjetý a ještě zvyšuje tempo. Pokud tedy tomu tak je, tak se domnívám, že se někdy musíme tázat o to, na to, jak to bylo původně, co jsme původně zamýšleli. A já bych si dovolil zde oficiálně znovu nadnést otázku po té přidané hodnotě. Tady máme situaci, kterou dobře známe, totiž většina členů EU je rovněž členy NATO. A z toho, jak tomu rozumím, tak veškeré iniciativy EU se nesnaží na to konkurovat, ale spíše kapacity na to doplňovat, tedy tak, aby vždy vznikala přidaná hodnota. Já, když bych eh, chtěl tuto otázku zodpovědět, tak bych poukázal na dva prvky, které z pohledu EU jsou zejména významné. Smíšená mise, vojensko-civilní či civilně-vojenská. Tam my velice dobře víme, že máme celou řadu konfliktů, které se nedají zvládnout ani čistě vojensky, ani čistě civilní misí. A pak další věc. Vše, co souvisí s výzkumem a s technickým a technologickým pokrokem. Tady musím říci, že jsem byl často překvapen v poslední době, když Unie nepřipouštěla výzkum v oblasti obrany a bezpečnosti. Stejně to, to je to tak, že bychom například měli zkoumat eh, odolnost materiálu či technologické nějaké aspekty a pak tomu přiřadit, ať už vojenský nebo civilní cíl. Ono se to vždy nedá. No a pak dále. Ty prostředky velice významné. Správně hovoříte, že 500 milionů na prototypy, 500 milionů na obrany schopnost. To jsou významné částky a pokud tomu tak je, tak já se chci zeptat, kdo bude rozhodovat o tom, nač se budou ty výzkumy soustředovat. A za druhé, jak bude vypadat systém poměřování efektivity vydávání těchto prostředků v rámci EU. Já se neptám bezdůvodně, protože moje zkušenost napovídá, že eh, to, jak například Evropská agentura pro obranu, eh, tam to vše se prodražuje a ta efektivita není moc dobrá, například to tankování ve vzduchu. Tedy jakým systémem se to bude pověřovat, kdo bude zodpovědný za dozor nad tím výzkumem. Ono, já si myslím, že by to nebylo dobré, aby to dopadlo tak, že ty obrovské prostředky nakonec budou v rukou dvou, tří velikých koncernů, které si více-méně dodávají své záležitosti vojsku. Pokud chceme navyšovat unijní prostředky, tak podle mě ty stávající mechanismy nestačí, protože zatím nebyly účinné. Takže jak si to představujete do budoucna? Děkuji. Děkuji vám, říká pan Danžan. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Sarano. Myslím si, že jste nám udělal ucelený, ambiciózní a slibný přehled. Nebyl, nebudu tak kategorický v té chvále jako někteří z mých kolegů, i když uznávám, že ten program je náročný. Nicméně je to stále program, je to plán. Uh, ještě nemáme nic, moc věcí konkrétních. Ano, mnoho pozitivních oznámení, která byla včera dělána. Všechny ty peníze, o kterých hovoříme, jsou zatím téměř virtuální, protože se hovoří po období po roce 2020. Já nevím, co se z politického pohledu stane po roce 2020 Nevím, jak proběhne diskuse o rozpočtu Evropské unie. Je zde chválihodný záměr komise uvolnit určité prostředky a přidělit je na obrané programy, na programy kapacit budou do té doby volby v některých a nevím, že komise po roce 2020 nebo 2019 bude schopna dodržet své sliby, takže jsme zde ve sféře virtuálna. Je to tedy změna projevu a orientace, která je chválihodná, to ano, ale ještě jak se zdaleka nejsme na konci cesty a všechny ty záležitosti, o kterých jste dnes hovořil, znovu opakuji, konkrétní jejich realizace, na to si ještě musíme počkat, až už to jsou ty ozbrojené skupiny, ať už to je trvalá strukturovaná spolupráce. Já nemám pocit, že jsme tak pokročili. Ta rozprava se vede, ale od platnosti Lisabonské smlouvy víme, že ty problémy trvalé strukturované spolupráce souvisejí s tou slavnou inkluzivitou. A na tom jsme se zarazili jaksi od začátku. Na začátku jsme nechtěli zahájit tu debatu, protože jsme věděli, že narazíme na tyto problémy, pak jsme na ně tedy narazili a ta debata se zase zavřela. Dnes jsme tedy tu debatu znovu otevřeli, ale znovu narážíme na tyto problémy snažíme se najít nějaké řešení se zajímavou terminologií, protože je to určitá stavebnicová inkluzivita, abych tak řekla, ale to jsou slovní hříčky. Skutečnost je, co tedy vlastně uděláme a s kým. A jsou zde skutečné rozdíly mezi jednotlivými státy, velmi hluboké. A riziko je, jak říkal kolega Michael Gáler, že dosáhneme určité minimální úrovně, inkluzivní, ale tak inkluzivní, že ty program, programy budou omezeny na minimum. Takže já velmi pochybuji o této trvalé strukturované spolupráci a způsobu, jakým to bude probíhat. Myslím si, že zde máme skutečný problém s financováním operativním. Vy sám jste se o tom zmínil. V určité době jsme přemýšleli a myslím si, že ne zcela neprávem, že v té, z té doby, že by měla být řízena operativně že by to měly být ty jednotlivé operace a mise, které by vlastně odůvodnily evropskou obranou a bezpečnostní politiku a které by jaksi zviditelnily jak v očích veřejného mínění, daňových poplatníků, třetích zemí a tak dále. Protože i z kapacitního hlediska, pokud budete rozvíjet ty kapacity bez operativního nasazení, tak to jaksi nepovede k ničemu dobrému. Tady ta operativní část, ta dnes skutečně trpí problémem nedostatečného financování. Abychom, abychom ulehčili těm, kteří přispívají hodně a povzbudili ty, kteří chtějí eh, platit. Máme asi 20 těch skromných zemí, které by chtěly se podílet na operacích, ale z rozpočtových důvodů nemohou. A obávám se, že pokud to nevyřešíme, tak všechno to, o čem zde hovoříme, zůstane ve sféře virtuálna. Takže si myslím, že je velice nalé. Ano, je to dobré splňo, slibovat 5 miliard, je to slibné, za několik let na ty programy rozvíjení kapacit, ale myslím si, že musíme jaksi rozmotat to klubko z pohledu okamžitého financování našich operací. A poslední připomínka Vracím se k tomu, co zaznělo z hlediska plánu kapacit. Mnoho peněz je slíbených, to je v pořádku. To jsou ty virtuální peníze zase, ale hlavně na jaké programy je budeme přidělovat. A myslím si, že trošku máme jaksi výka před vozem. Máme zde slibované peníze, ale nerozhodlo se ještě o tom, jaká bude to za zařízení, ty strategické kapacity, které budeme potřebovat zítra, jakožto Evropané. A pokud nedefinujeme tady toto velmi rychle, tak ty peníze i v roce 2020 nebudou sloužit k ničemu. A zde si myslím, že se narazíme na problémy, když se podíváme na ta kapacitní zařízení, vybavení, které chceme využít, a nebude to jednoduché dosáhnout dohody. Ostatně dívám se, že komise snižuje svou úroveň ambicioznosti a kooperativní projekty začínají ve dvou tedy, protože když je tam více účastníků, tak je to obtížné. Takže samozřejmě já jsem rád, vítám, že je zde určité uvědomění si, prostřednictvím voluntaristických prohlášení a cílů. Myslím si, že bychom měli zůstávat realističtí, zachovat si chladnou hlavu, protože jsme ještě nedošli do koncile. A ta formulace, kterou jsem četla v, četl v textu komise, že uděláme více za dva roky než za 60 let, toto, tomu se trošku smějí tady tomu vyjádření, že za prvé to není pravda. Oznámili jsme daleko více věcí za několik měsíců než za 60 let, to je pravda, ale neudělali jsme více. Jsem trošku nostalgický, ale vzhledem k realizaci, zahájení společné bezpečnostní obranní politiky v těch 70. letech, kde bylo hodně uděláno, protože předtím tato politika neexistovala. Myslím si, že bychom si měli zachovat chladnou hlavu vzhledem ke všem tady těm velkým prohlášením a oznámením z posledních dnů. Děkuji. you, Mr. Schaffhauser. Pan Schaffhauser. Já jsem rád, že se mohu vyjádřit po příspěvku kolegy Danžána. Jsou zde určité schody nebo konvergence podle různých národů. Co se týká evropské obrany, tak si myslím, že nikdy nebude společná evropská obrana. Myslím si to, protože nemáme stejnou vizi světa. Například náš vztah k Rusku. Je jasné, že Francie nevidí Rusko stejně jako Polsko nebo pobaltské státy a e, můžeme rozšiřovat tento přístup na jiné bezpečnostní a obrané prvky. Ale co můžeme udělat, a to zde zaznělo, případně můžeme mít společné projekty a provádět společné akce proti terorismu například. A takže vzhledem k zavádění strukturální spolupráce pro společné projekty nebo akce, tak si myslím, že je to užitečné při zavádění struktury spolupráce. Samozřejmě, když se podíváme na tu inkluzivní stránku, tak nedomnívám se, že bychom se měli dívat na tento inkluzivní ráz, ale spíše na to, v čem ta spolupráce může přinést přidanou hodnotu. Pokud nepřináší žádnou pracov- přidanou hodnotu, tak bychom prostě měli na tom přestat pracovat. Pokud ano, tak to prohloubit, tak aby to bylo doplňkové. Co se týká té revize, byl bych rád, kdybyste pracovali na tom všem, co chybí v evropské obraně z hlediska samostatnosti a svrchovanosti. Někdy používám pojem z evropská svrchovanost. V mé frakci to není příliš dobře viděno, musím být opatrný, ale musíme mít přece jen určitou autonomní kapacitu z evropského hlediska v oblasti výzkumu, vývoje a technologií. Mám na mysli konkrétně to, co se týká informatiky na palubách, tedy to, co vlastně jde od čidla vojenského, to je speciální čidlo, to víte, k tomu všemu, co se týká počítačů a přístrojové informatiky, protože pokud se nebudeme zabývat touto otázkou, tak naše armáda nebude sloužit k ničemu protože klíče nebude možno bude moci zabránit pracovat našim lodím a letadlům a tak dále prostřednictvím nějakého klíče. Takže když se podíváme na věci z konkrétního pohledu, společné akce, společné projekty, které se budou vzájemně doplň, doplňovat, analyzujme nedostatky eh, a směřujme k těmto nedostatkům, tak abychom je zaplnili toto si myslím, že by podle mého názoru byla ne ta strategie minimální. Bylo by to úžasné, kdyby se nám to podařilo. Já jsem obhajoval princip evropské obrany, ale v roce 2000 se byly pouze dvě země, které věřily na nezávislost Evropy, a to byla Francie a Rusko, a zůstali jsme osamoceni, ale bohužel tady v tomto. Děkuji. Well. Thank you also for this. Děkuji také za tento příspěvek. Ano. Ano, to už není diskuse, prosím. Děkuji, pane velvyslanče. Toto je skutečně Eh, otázka zdravého rozumu s, některý, s určitými um, omezeními. Pan eh, Nenžán zmínil jednu, asi to, co je nejdůležitější, to vypadá skvěle na papíře, ale uvidíme, jak to v budoucnu v reálu bude fungovat. Všichni se shodneme, že geopolitická situace které dnes čelíme, je jiná než tak, co jsme měli před 10-15 lety. Prosím, mm, mohu vás eh, požádat, abyste opuštili místnost tiše, abychom mohli poslouchat řečníka. Děkuji. Paní předsedkyně, eh, osoba v Bílém domě je tak neracionální, eh, jako tomu nikdy nebylo. A na druhé straně je velice racionální, ale také agresivní lídr v Rusku. Dvě situace, které jsme neměli dříve. Nikdy, bych řekl. Protože minimálně v Bílém domě byl někdo s kým bychom, s kým jsme mohli jednat. To nás samozřejmě nutí reagovat. Vyvolává nutnost reakce z evropské strany, která je ještě důležitější. Co mě chybí a co je mantra Ehm, které se chci věnovat, kdykoliv dostanu šanci, že stejně důležitý jako ten dokument, který jste vy jako komise včera prezentovala, ať je to tedy jak důležité, jak chce, tak my stále potřebujeme společnou zahraniční politiku. Viděli jsme to v Syrii, když jsme Eh, začali reagovat, až když tisíce uprchlíků nám zaklepaly na dveře, jsme se uvědomili, že se v naší blízkosti něco děje. I Minsk není evropský přístup, je to, jsou to dvě evropské země vzhledem ke krizi na Ukrajině. Proto to je věc, která tady chybí. Chci se vrátit k něčemu, o čem jste vymluvil, především co se týče těch bojových skupin. Mm. Jste řekl, že tady to je instituce, kterou prakticky vidíme, které se můžeme dotknout. Deset dnů po rozhodování, po rozhodnutí budou moci být bojové skupiny nasazeny. Myslím, že deset dnů je dlouho případě krize, pokud k ní skutečně dojde. Což mě vede k další otázce. Jaký je práh pro nasazení těchto bojových skupin? Je nějaký, existuje nějaká modrá kniha? Existuje nějaký přesný postup k vydání rozkazu? Pak společné náklady, jak říkáte, to je poměrně nejasné, kdo bude platit za co. Kdo je proti? Je většina členských států proti společným nákladům, nebo jak to vypadá? Můžete to vysvětlit? Děkuji. Děkuji, pane Freund. To je téměř tedy konec um, tedy poslední řečník a teď si vezmu slovo já jako e, standardní člen podvýboru a já chci vyjádřit mm, minimálně část svých názorů této prezentaci, především na začátku své práce v podvýboru posuzování rozvoje, vývoje, tedy eh, bezpečnosti a obrany. Já zdůrazňuji nutnost se eh, zblížit eh, co do vnímání hrozeb. To je velmi důležité včerejší prezentace paní eh, Morgarine komisaře Katajnena a také dnes mm, do značné míry se omlouvám, pane velvyslanče, za tuto poznámku, tak toto všechno je jasné prohlášení týkající se hrozeb a e, opatření, které chceme implementovat na tyto hrozby. Protože um, hlavní cíl integrace je, je um, efektivnější řešení hrozeb, kterým čelíme. Bylo často řečeno, tyto hrozby jsou početné a souvisejí s ustanovením strategie a je nutné je řešit v mnoha oblastech, na východě, na jihu. A když mluvíme o jihu, tak to je širší a širší. Asi ne Bangladeš, ale ještě dál. Jak jsme se dozvěděli a proto, když mluvíme o těchto opatřeních, je velmi důležité hovořit o hrozbách Když mluvíme no, nekontroverzní spolupráce s NATO, s tím, že obě organizace by měly mm, využívat své vlastní uh, charakteristiky při řešení těchto hrozeb. Mluvili jsme o hybridech ve spolupráci s NATO a stále nevidím žádná z těchto opatření s výjimkou indikování toho hybridního centra, které podpoříme, které bylo nedávno vytvořeno ve Finsku a aby to bylo efektivně řešeno. Mě by zajímalo, nebo stále nezmiňujeme zemi, která ohrožuje naše bezpečnost, co se týče hybridních hybridů tak tady zmiňujeme dva partnery, Bosnu a Hercegovinu a Moldavsko, které, co se týče Bosny a Hercegoviny, Rusko je důležitým partnerem při řešení bezpečnostních problémů Bosny a Hercegoviny. Mě by zajímalo, zda to implikuje partnerství již pozici země, která je současně, která současně představuje hrozbu jako hybrid. My nepovažujeme řešení Ukrajiny nebo Gruzie, i když obě jsou angažovány s EU a s NATO, jak je ne považujeme za společné partnery. V těchto snahách já chápu Tunisko, samozřejmě, ale co východní středomoří, problém migrace, stabilizace Tuniska je samozřejmě velmi důležitá, abychom mohli úspěšně podporovat operace NATO na Gejském moři, misi NATO a námořní misi. Mě by hm. tedy zajímalo, zda bychom měli jmenovat jiné partnery. Pravděpodobně. Mám otázku ohledně PESCO. Hmm, Nebyl vyslanče, vy jste mluvil o situaci hledání koncenzu. Jaké státy, jaké členské, jednotlivé členské státy mají pozici této věci? Pravděpodobně jedna z, jeden z nejdůležitějších problémů že ten um, ehm, obraný balíček, který je složkou, jeho složkou je tedy obraný průmysl i vlastní tvrdá obrana. V obou oblastech spolupráce s Británií je extrémně důležitá. Co se týče průmyslu, tak nemohu si představit, zmenšení úspor z rozsahu v jakékoliv produkci a spolupráci. Co se týče tvrdé obrady, když mluvíme o námořních operacích, tak je obtížné si představit neexistenci úzké spolupráce s jedním z, z, s jednou z nejvýznamnějších evropských námořních států. Co se týče úspěšnosti námořních operací, Atlanta, Atalanta a otázka společného plánování, plánovacích center, neexekutivních center a zkušenosti které máme ze spolupráce s um, vnitř dopravou a mm, centrálem nebo velením na severu. No vodou, pardon, eh, spolupráce s Británií je důležité a také co se týče eh, odrazování, to o tom se často mluví, u těch hrozeb, že, kterým čelíme. A z tohoto hlediska, i když chápu tvrdou práci, která byla odvedena ve asi spíše na komisi, tak já lituji toho, že to je, to překrývá s volbami v Británii a také spuštěním jednání o Brexitu. Protože se zdá, chcem, chceme O odůvodnit tu nejzasší pozici v jednání. My jsme to slyšeli mnohokrát během různých schůzí, že nás baví. Rádi, jsme rádi, že můžeme zajít dál, když není omezení, nejsou žádné brzdy. Musíme si tedy klást otázky. A musíme se klást otázky, jak budeme využívat tyto kapacity, které jsou tak důležité, které třeba vyvíjet v Evropě. Pravděpodobně s komplementárními systémy a modely. To tedy bylo jenom reakce na intervenci pana Schaffhausera. Chceme chceme eh, těmi mm, bojovými jednotkami řešit problémy, o kterých jsme mluvili předtím, třeba východní Kongo. Pokud Víme, že to bylo omezení vojenské spolupráce mezi koňskou armádou a například Belgií, belgickou armádou, což je obrovský problém u Velkých jezer, v oblasti Velkých jezer. Jsme schopni plán podpořit OSI při eh, Eh, hlídání ukrajinských hranic. Jsme na to připraveni. To byla prezentace pana Schaffhausera. A nikdo nemluvil o hrozbách, o nutnosti těmto hrozbám čelit. Stále mluvíme o integraci a spolupráci a evropské autonomii. Mm, často se to opakuje v souvislosti s možným americkým izolacionismem. Samozřejmě jsou, je tady hrozba toho to izolacionismu, nicméně nevidíme to e, jako hlavní hrozbu, nebo e, která by byla vnímána ve společnosti z mého regionu. Vojenský američtí vojáci tam jsou. Musíme mluvit i o politických otázkách. Děkuji vám. Pane velvyslanče, prosím reagujte na e, připomínky. Děkuji, paní předsedající, i za vaše přispění do diskuse velice užitečné. Ano, děkuji všem za komentáře, za úvahy, bude to dobré, mm, abychom jich využili, když budeme posouvat tuto koncepci ku předu. Musím přiznat, že stále nás ještě čeká hodně práce a musím vás ujistit, že paní vysoká představitelka Mogheriniová je odhodlána v této agendě pokročit ku předu. Všichni víme, že nové projekty jsou zatím v záběhu, ale pokud nepřejdeme do záběhové fáze, tak ani ta implementační fáze nenastane. My se domníváme, že už mnohé bylo dosaženo, ale abychom se dočkali těch plodů, které doufáme, že se dostaví, tedy plná angažovanost, spolupráce, propojení, tak se ještě mnohé musí odehrát. Jsme si toho vědomi, ale pokud by ta fáze, v níž se nacházíme, nebyla, tak bychom k tomu konci nikdy nedospěli. Takže je to prostě taková dějina realita, se kterou se musí počítat. Zmínila jste se o hrozbách. Ano, máte pravdu. Já jsem je v prezentaci původně měl, ale abychom vám, abych vám ušetřil čas, tak jsem je vypustil z té úvodní prezentace. Abychom měli skutečné struktury, nástroje a schopnosti, ano, to bude mít význam pouze, pokud je pak budeme schopni využít. Proč zrovna nyní? Je to souhra náhod, že právě nyní na této dějné etapě EU nabíráme nové kapacity, posilujeme obrany schopnost EU? Ne, není. Ono jako EU jsme nikdy nebyli takto ohroženi. A je na nás zhostit se své odpovědnosti, posílit obrany schopnost. Pokud se toho neumeme my, tak to nikdo za nás neudělá. A to je důvod pro ty iniciativy, o který hovořím. Ano, můžeme zmínit sre, eh, hrozby z východu Evropy, ze středního, z Blízkého východu a i z jihu. Je to nešťastné propojení. Právě Evropa, právě EU čelí hrozbám ze všech eh, stran, což je pravda ovlivňuje náš program, naše plány. Je třeba, aby EU mohla sehrávat svou úlohu, která se liší od toho, co by mělo dělat NATO. Ale SBOP musí mít své nástroje, musí mít nástroje pro zvládání krizí a i jiné nástroje, které máme k dispozici, které například na to nemá. Diplomatické prostředky, spolupráce v rozvojové oblasti, humanitární spolupráce, možnost využívání nástroje vzájemného obchodu a mnoho jiných věcí. Je nám to známo. Víme, že se obrana a obrany schopnost, bezpečnost neřeší pouze vojenskými prostředky, ale to je zásadní složka. Kontext jsem nezmínil, měl jsem se o něm zmínit jasněji. Chápu, že vám to tam scházelo. Paní předsedkyně, chápu, že jste to zmínila a chci vás ujistit, že ta kritika eh, nesměřuje na to, čím se případně z vašeho pohledu jakoby nezabýváme, ale spíš moje prezentace nebyla úplná. Rád se i mimo tuto schůzi s vámi posadím a vysvětlím vám, co se děje i mimo bojiště, mimo vojenské velení a co tam máme v záloze. Chci vás ujistit, že rozhodně nic neschází. K těm otázkám. Některé se týkají MPCC, tedy vojenské plánování a schopnost zásahu, exekutivní operace či nikoli pouze oni? Ano, to je férová otázka. Zmínil jsem se, že nastane brzy přeskum v roce 2018 určitě. A tam se zamyslíme nad tím, jak účinná je ta struktura, zda funguje, uh, a možná i členské státy nám svou troškou do mlína přispějí, jak bychom to v Bruselu měli koncipovat jinak, jak bychom to měli změnit. Určité věci možná by měly pokročit. Už nyní máme systémy pro řízení exekutivních operací. Máme mnohonárodnostní, například velící týmy, Zmínila jste se o Northwoodu, paní předsedkyně, ale máme je i v Paříži, v Berlíně a tak dále v jiných zemích. Ty jiné země se ještě i nabízejí a i v NATO. I smlouva s NATEM dává e, kapacity NATO a jejich e, štábů k dispozici. Bosna Hercegovina, tam je to pod šejpem. Zda potřebujeme ještě něco či ne, to si netroufám odpovědět. Na to musí poskytnout odpověď členské státy, ale určitě ta otázka nezmizí. Účinnost či jak uspěli, to se ptal pan Galer, Pesko a Pepko. Mně se velice líbí, jak jste to rozlišil a máte pravdu, aby Pesko nedopadlo jako Pepko. Děkuji za toto varování. Všichni cestující v tom rozjetém vlaku si toho musí být vědomi debata o tom, s čím nakonec opravdu PESCO přispěje, je zatím otevřená. Ani nečekáme, že ten závěr bude nějaký definitivní, ale rozhodně se musí dostavit úspěch. I to je ale v rukou členských států, to si musíme uvědomit. My jsme zde spíš, abychom je vybídli, abychom jim pomáhali, umožňovali dospět k co nejoptimálnějšímu rozhodnutí, poskytovali jim kapacity, pomáhali jim identifikovat ty oblasti, kde je možné dosáhnout konsenzu a kde je třeba sladit inkluzivity a ambice. Z naší strany chceme zajistit, aby ty členské státy, které chtějí být ti žádostivější a mají i projekty, měly možnost se pohnout kupředu. Ano, nesmíme ale eh, připustit, aby ostatní byli pozapomenuty či zůstaly daleko vzadu. To by se nemělo stát žádnému členskému státu jsme přece jen Evropská unie a měla by to být celá unie, která bude postupovat ku předu. I způsob, jak se rozebírá a probírá vznik PESCO, je stoprocentně inkluzivní. Všechny členské státy mají možnost přispět k tomu. Ve smlouvách, ano, pár států notifikuje, dá se dohromady, musí mít kvalifikovanou většinu, ale diskuse zatím neprobíhá pouze touto formou. Všechny členské státy nyní se zamýšlejí nad tím, jak by mělo PESCO vznikat, jako by mělo mít podobu a rozhodně nechceme, aby se to stal klub nějakých exkluzivních projektů. Chceme nyní přeskoumat novou úroveň těch ambicí. Hovořili jsme o tom, zda se změní. Ano, úroveň ambicí musí zračit globální strategii. My ji přeskoumáváme. I ten plán vývoje schopností kapacit by ji měl odrážet. Zamýšlíme se tedy nad tím, co potřebujeme pro ten společný koncept, pro ten společný vývoj, další postup v tom, co máme. Nejde pouze o e, to, zda ve velkém se dá udělat něco levněji nebo účinněji ve srovnání s tím, než si každý bude vařit svoji kašičku někde v rohu. Chceme, aby byla například interoperabilita systému stoprocentně zaručena. Vše se dolaďuje, na všem se pracuje a členské státy, ano, jak jste, paní Fotigo, eh, se ptala, který je kde. To si myslím, víte vy dokonce lépe než já. Některé členské státy projevují rozhodně větší nadšení než jiné. Ale já jsem byl tím, kdo reprezentoval eh, PESCO u toho vyjednávacího stolu a tu skepsi jsem slyšel. Většina z ní směřuje k otázce, jak daleko jsme schopni zajít. První zasedání o PESCO to byli ředitele pro obranou politiku. A tam to bylo velice odměřeně přijato. Nyní už přece jen si všichni uvědomí, že je třeba v tom pokročit. Takže nyní už otázky spějí spíše směrem, jak je schopné z toho mm, dostat maximální efektivitu. A i ta inkluzivita tam není vyloučena, pokud budou všichni ochotní k té inkluzivitě ze strany členských států. Další otázka. Kdo se bude v tom pesku účastnit? Na to navazuje další otevřená otázka. Bude to EU zajímat, aby některé projekty dokonce byly k dispozici i nečlenským státům EU. I tam je to opravněná otázka. Některé nečlenské státy mohou velice užitečným dílem přispět k vývoji určitých projektů. I ta otázka byla nadnesena a probírá se mezi členskými státy. Co tam ještě zaznělo mezi těmi otázkami? účast v jednom projektu. Zda už vám to dává hlasovací právo v rámci PESCO, jste se ptal, pane Pasku. No, nyní se hovoří o tom, zda akceptujeme společné závazky. Takže všichni účastníci PESCO je musí akceptovat, jak úroveň investic do obrany schopnosti, do obraného rozpočtu, může to odkazovat i na účast v operacích a účast v projektech. Takže to jsou ty tři hlavní kategorie. A tam bude nějaká prahová úroveň, co se týče závazku či toho, že se členský stát upíše široce koncipovanému eh, každému z těch závazků. A pak ještě by měly být ty závazky společné, což by mělo dát té spolupráci takovou soudržnost, měla by být koherentnější a nemělo by jít pouze o koordinaci projektu. Což v praxi znamená, že kdybyste měl chuť pouze na jeden jediný projekt, tak ne. To byste mohl dodatečně se k nějakému projektu přidat. Ale eh, hlasovací právo a eh, účast na těch zasedáních, na tvorbě toho plánu, tak eh, byste musel se účastnit všeho. Ale pokud se rozhodnete účastnit se jednoho projektu, tak tam můžete spolu rozhodovat o jeho tvaru tím, že budete například hlasovat. Ale o ostatních projektech už ne. Zda se pohybujeme směrem i k neexekutivním, eh, těm neexpedičním složkám. Potřebujeme i ty, i teritoriální rovněž. Teritoriální obrana je v zásadě nyní v rukou NATO a členských států. Článek 5 proto má členská unie jakoby u sebe tu expedicionalitu. A to je modalita. Vysoká představitelka hovoří o ochraně Evropy a evropských zájmů. Ne prostřednictvím eh, CSDP, ale jinými způsoby posilujeme společnou obranu. Frontex je dobrý příklad. Není pochyb, že se dá udělat v té věci více. Zajímavý příklad je Libie, kde jsme svědky námořních operací, tam už jsem na ně odkazoval, to podléhá CSDP a Sofii. A tam spolupracujeme s námořními operacemi Frontexu v té oblasti. Takže tam je to vnitřní spolupráce s vnějším aspektem a chrání evropské hranice. Takže i tam se něco děje. A tady se vlastně vracím k otázce paní Lizing. Přítomnost v námořních složkách. Když se podíváme Eh, na to, jak jsme nasadili například ve středu Středozemního moře a na somalském pobřeží ty naše složky, tak pokrýváme klíčové oblasti z pohledu jak evropské bezpečnosti, tak i námořní bezpečnosti. I když mandáty těch misí jsou určitým způsobem omezeny, zejména na somálském pobřeží, tyto složky vykonávají své úkoly v rámci zajištění bezpečnosti i tímto mandátem. A jedna z možností, a myslím, že se s ní i počítá, e, v tom dokumentu, který následuje po Bílé knize, v těch úvahách, zda by mohla vzniknout v rámci EU stála námořní mise a jaký, pokud ano, by měla mít tvar. Například e, v centru Středozemního moře, eh, na somálském pobřeží a tak dále. Tam, kde Evropa chce se cítit bezpečná, zda, se to bude cítit, eh, zda to bude spadat pod evropskou operaci pod EU, to ještě je otevřené. Někdo ještě hovoří eh, o, o Ginejské zátoce, to už je pak jiná věc. Takže tam EU je aktivní, ve středozemním moři a tam to zřejmě ještě pár hezkých let bude i nadále takto. Vím, že ještě se objevilo více otázek, ale musím si je najít. Musíme být struční. No tak v takovém případě si myslím, že jsem na to nejdůležitější odpověděl. Ty společné náklady a eh, bojové skupiny. Tam budeme rádi, když nás podpoříte. Tady už jsem zřejmě i tak přetáhl svůj čas, takže děkuji vám za pozvání. Děkuji, že jsem zde mohl pohovořit a jsem vám k dispozici. Pane velvyslanče, nesmírné eh, díky jsme vám zavázáni za tuto prezentaci. Byla velice informativní, komplexní poučná. Přesto se domnívám, že opravdu vás budeme zvát znovu, protože vaše vstupy potřebujeme. Chceme vědět víc o propojení těch nejrůznějších opatření, kroků k boji s hrozbami a chceme vědět víc o akcích, které se mají odehrávat na různých potenciálních bojových frontách. Děkuji vám. Please stay. Two important points of our Zůstejte prosím mezi námi. Ještě dva důležité boje pořadu jednání. Nejdříve informace z zasedání parlamentního zhromáždění NATO v Tbilisi. Tady nám podá zprávu paní Eva Kajli, předsedkyně delegace. A máme tady Evu, takže už jí dávám slovo. Děkuji. Děkuji. Jarní zasedání se konalo v Tbilisi Eh, od 26. do 29. května. Bylo to poprvé po 15 letech, že kde bylo zahlášení zorganizováno v nečlenském státu a eh, poukázalo na angažovanost eh, Gruzie a rovněž i připravenost na to spolupracovat s nečleny a nechávat dveře otevřené. Já jsem měla tu čest být předsedkyní čtyřčlené delegace, pan Fernandez z SAD, pan Krastodemský z EKR a pan Radoš z ALDE. Dva aspekty shromáždění, na které bych chtěla poukázat. Hlavní téma v těch různých výborech i na plenárním zasedání a bilární, bilaterální zasedání. Takže na programu eh, shromáždění velice informativním a zajímavém z pohledu EU se jednalo o spolupráci EU a NATO. To bylo stěžejní téma a to pár dnů po um, zasedání rady v Bruselu, takže to bylo velice informativní, zejména návrh zprávy o spolupráci EU a NATO a o výzvách, s nimiž se potýkají obě organizace. Zapr- poprvé bylo Evropskému parlamentu umožněno přispět zásadním způsobem ke zprávě NATO a tam i zpravodaj za NATO využil našich vstupů. Vážíme si toho, ten výsledný text se odpovídajícím způsobem upravil a máme jak obraň schopnost, tak průmyslovou základnu, návrhy e, vůči fondu Evropské obrany a probíralo se to i na dvou předmětových výborech. Hovořili jsme o Afganistánu, bezpečnostní aspekty klimatických změn, geopolitické změny v Arktidě a dopad sociálních médií, terorismu a zhoršování bezpečnostní situace, e, Ukrajina, Gruzie, e, konflikty s Ruskem. Přijali jsme rovněž usnesení a podporujeme v ní přistoupení Gruzie, případně euroatlantickou integraci. Předseda parlamentu a premiér Gruzie prohovořil silně e, pro evropsky i e, pro vstup do NATO. E, generální tajemník NATO ve svém proslovu se věnoval hlavně dvěma tématům. Zasedání lídrů NATO 25. května v Bruselu o tři dny později a e, boj NATO s terorismem a sdílení zátěže mezi spojenci. Pak pan Getemeller se snažil ujistit eh, účastníky, že USA nepodmíněně eh, považují článek 5 za závazný, byly tam nějaké eh, pochybnosti po G8, ale ona to takto pojela, pak se snažíme rovněž sestavovat nástrojové sady a strategické partnerství by mělo být posilováno. Tázali jsme se na úlohu poslanců při kontrole mm, spolupráce s NATEM, její reakce byla velice pozitivní a obracela se i na nás o náměty. Tři bilaterální schůzky, které jsme uspořádali. První, velice důležitá, skvělá s vedoucím monitorovací mise v Gruzii to je monitorovací mise EU, Jan Kauskas nám, in, nás informoval. My jsme jediní, kteří jsme z těch mezinárodních organizací tam přítomní, eh, hlídáme rovněž i ze správního pohledu tu hraniční linii. Bylo nám řečeno, že Evropská unie tam sehrává velice významnou úlohu, protože jak ruská, tak gruzínská strana ji respektuje. Pak ještě černohorská delegace z pohledu přistoupení Černé hory do NATO, bezpečnostní situace jak v Černé hoře, tak na Balkáně. Ti nás samozřejmě jejich představitelé informovali o situaci bezpečnostní, včetně vyšetřování potenciálního státního převratu a ruských zásahů. Pak eh, Paulo Ali, to byl představitel na to PA a hovořili jsme o posilování inter institucionálních vztahů, například tím, že budeme organizovat společné akce a obohacovat úlohu, kterou se hrává DNAP, čili delegace pro NATO a zintenzivnit spolupráci. Pak byla ještě terénní návštěva, kterou Gruzínci uspořádali, zorganizovali. To byla základna blízko hranic Jižní Osety a tam jsme se dozvěděli, jak na tu situaci pohlíží Gruzie. No a samozřejmě, že i naši členové se této návštěvy účastnili. Pak ještě konkrétní výstupy, kterým je třeba se zabývat po tomto zasedání. Pan Ali, tam jsme se dohodli, že společně zde nad zorganizujeme seminář na vysoké úrovni ke konci roku. Bude se konat zde v Evropském parlamentu na tématu se ještě dohodneme do konce června a k účasti pozveme pana Stoltenberga, pana Tajányho a paní Mogherini a při té příležitosti navštívíme i e, generální štáb NATO a i mm, sídlo Evropské obrané agentury zde v Bruselu a ještě se musíme zabývat návrhem zprávy o spolupráce EU a NATO. To bude pravděpodobně v Bukurešti e, schválen 6. až 9. října. To bylo z mé strany vše pokud máte další otázky, ptejte se. Sure, brief, but... Uh, Děkujeme za tento uh, stručnou, ale informativní zprávu o parlamentním schromáždění z NATO mm, schůzi zasedání v Tbilisi. Chci vás informovat, že Ehm, proběhla monitorovací mise EU v mm, Gruzii. Ehm, byli jsme hostiteli tady v Bruselu a také jsme navštívili centrály společně v Gruzii blízko hranic. Takže je to stála. Evropský parlament neustále věnuje pozornost této misi. Děkuji vám, děkuji. Eh, žádné další, nevidím žádné další žádosti o slovo k tomuto bodu. Měla bych nyní začít debriefing o Japonsku, ale vzhledem k tomu, že jsme mm, poněkud déle jednali o implementaci eh, globální strategii EU s, mm, v souvislosti s Evropskou radou a diskusí na toto téma, tak si myslím, že bude dobré toto odložit na příští schůzi sede a dovolte, abych řekla, že my se se jde do Japonska byla velmi důležitá, velmi zajímavá a mnoho účastníků um, bylo přesvědčeno, že byla velmi úspěšná. My jsme se sešli s um, významnými činiteli japonské vlády, se, jsme s tajemníkem ministerstva zahraničí Kishiho, bratrem premiéra Abe i státním tajemníkem pro obranu a také jsme se měli možnost se sejít s váženými poslanci, včetně předsedy meziparlamentární skupiny ministrem pro rozvoj, panem Ishiharou, i s velitelem jižní obrany. Protože podle japonské ústavy tam je jižní a severní obrana, je kolegium pro jižní obranu, Tokiu, také mm, proběhla návštěva eh, loďařské společnosti v Jokohamě. Viděli jsme, jak se staví lodě, včetně mm, lodě pobřežní stráže, ledoborců a také Eh, některé civilní offshore operace. Také jsme navštívili námořní základnu Yokosuka a projednávali jsme otázky společného zájmu, bezpečnosti a obrany a výzvy pro japonskou bezpečnost – s velitelem té základny i velitelem mm, té japonské jižní námořní obrany. Současně jsme také navštívili jednu japonskou vojenskou loď, základnu pak proběhla jednání s vysokým představitelem Japonska. Národní rady pro, Japonské rady pro národní bezpečnost, obsáhlý briefing o hrozbách, nejenom v nejbližším okolí, ale také přehled hrozeb pro námořní cesty z Evropy do jeho e, čínského moře. Bylo to velmi zajímavé, samozřejmě. Hrozby severokorejského režimu, to bylo jeden z velmi důležitých bodů na pořadu jednání. Dovolte tedy po tomto stručném úvodu mi dovolte odložit diskusi na příští schůzi a pokud nemáte nic k bodu různé, tak příští schůze sede proběhne 21. a 22. června. Je to důležitá agenda a chci poděkovat všem poslancům za jejich důležité příspěvky i sekretariátu za organizaci této schůze a samozřejmě tlumočníkům za jejich tvrdou práci. Děkuji.